Vážení kolegové, dobrý den. Omlouvám se za zpoždění, ale podobně jako někteří eh, další kolegové, já jsem si spletla zasedací místnost. Nejprve k pořadu jednání. Chtěla bych vám říci, že na základě trialogu, který proběhl s radou ke zprávě pana Kastlera o Evropském roku pro aktivní stárnutí, to bude rok 2012, náš výbor musí vyjádřit svůj případný souhlas s touto dohodou. Vzhledem k tomu, že zpravodaj se dostaví až 25. května v druhé části dopoledne, tak tento bod bychom zařadili do pořadu jednání po bodu 19. Bude to vlastně nový bod 19a, pokud s tím někdo nemá nějaký problém. Dále, pokud jde o zprávu kolegy De Rossi o budoucnosti sociálních služeb obecného zájmu, na základě diskusí mezi zpravodajem a stínovými zpravodaji se objevila žádost o odložení hlasování a já tedy navrhuji, abychom toto odsouhlasili. A vzhledem k tempu práce Evropské komise, která tedy pracuje paralelně s iniciativami komisaře Barniera, Eh, který zodpovídá za vnitřní trh. Považujeme za důležité, aby se tato zpráva schvalovala na plenárce, eh, pokud možno brzy, ještě před letní přestávkou. A proto navrhuji, jak už ostatně bylo zasláno koordinátorům mailem, abychom měli mimořádné zasedání ve Štrasburku 6. června, eh, kde bychom tuto zprávu, o této zprávě hlasovali. Žádné připomínky k tomu ne, takže tím to můžeme potvrdit. Třetí bod diskuse o návrhu stanoviska, které se nazývá řešení otázky bezpečnosti těžby ropy a zemního plynu v pobřežních vodách. Eh, bude, eh, proběhne tedy už dnes ráno, bude zařazena na dnešní dopolední jednání po bodu 9, který se týká eh, vlastně nevyváženého obchodu mezi EU a Čínou. Můžeme tedy schválit takto pozměněný pořad jednání? Dobře, takže tímto je pořad jednání schválen. Bod 2, tady mám pět sdělení. Za prvé chci připomenout, že naše práce je přenášena eh, po internetu. Za druhé, zcela výjimečně a v rámci využití eh, Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci jsme mezi koordinátory museli schválit dopis zasílaný předsedovi rozpočtového výboru, který se týká využití tohoto fondu v případě General Motors Belgie členové výboru obdrželi kopii tohoto dopisu. Eh, je to vlastně kvůli tomu, že rozpočtový výbor eh, o tom má hlasovat eh, právě dnes o využití tohoto fondu. Třetí sdělení ve svých složkách naleznete zápis z prací výboru eh, na jeho výjezdním zasedání v MOP. Mm, tento zápis si přečtěte, protože to byla opravdu velice intenzivní a velmi kvalitní návštěva, která bude užitečná pro práci našeho výboru. Dále ve svých složkách naleznete zápis s výměny názorů s panem Lorisem Becem, který je předsedou výboru pro sociální ochranu. Hovořili jsme o něm, o jeho pracovním programu na rok 2011. A konečně tam najdete i zápis z naší návštěvy Varšavy. Možná bych k tomu ještě doplnila jednu věc. Řekla bych eh, pár slov, že jménem našeho výboru jsem s panem De Rossou byla v Dublinu minulý týden. Bylo to v rámci našich pravidelných diskusí s agenturami. V tomto případu se tedy jedná o agenturu Eurofond a vedli jsme tam velice zajímavé rozhovory, jednak o otázce pracovních podmínek a také o otázce toho, eh, jak se agentura zabývá problematikou migrujících pracovníků. My jsme se agentury dotázali na vývoj pracovních podmínek eh, v souvislosti s krizí a eh, oni vlastně říkali, že European Work Council, tedy Evropské zaměstnanecké rady, eh, že by se tedy mělo zvážit fungování těchto, těchto rad, protože se ukázalo, že využití těchto zaměstnaneckých rad při krizi bylo nedostatečné. Eh, také nás upozornili na to, jak je rozloženo vytváření nových pracovních míst v tom středním věkovém pásmu, to znamená mezi 30 a 40 lety. To je právě tedy věková skupina, která byla nejvíce postižena krizí. Také nám potvrdili náš dojem, že ti nejohroženější pracovníci právě byli jako první postiženi krizí A my jsme se také agentury dotázali na to, zda by případně mohla nějak eh, být aktivní v rámci evropského semestru. Nebo zda by se mohla nějak zapojit. A oni tedy projevili zájem o zapojení zejména pokud jde o provádění semestru v členských státech. To znamená například zjišťování, jaké bude mít ten semestr nebo jeho provádění dopady v oblastech, které spadají do jejich pravomocí. Takže to bylo jenom pár eh, poznámek, které jsem k tomu chtěla říct. Samozřejmě ještě obdržíte podrobnější zápis v písemné podobě, ale eh, takto jsem vám aspoň mohla poskytnout informace ještě za tepla Třetí bod, to je schválení za... A, nebo no, nevím, jestli pan Derosa ještě chce nějak uh, něco k tomu dodat. Uh, velmi stručně, pokud jde o ty prezentace, tak celá ta návštěva byla velmi intenzivní z hlediska počtu materiálů a množství diskuzí, na nich jsme se podíleli. Obzvlášť na mě zapůsobila prezentace týkající se eh, toho nového programu, který se týká migrace. To je oblast, k níž by se komise mohla někdy v budoucnu ještě vrátit. Je tu zástupkyně této nadace Bruselu, která by mohla nám dát k dispozici některé informace o tomto programu. Jenom aby nám trochu tuto otázku připomněla, protože je to inovativní záležitost. Děkuji, ano, to, má, to je pravda. A nyní tedy bod 3. Navrhuji, abychom schválili zápis ze schůze z 13. a 14. dubna. Žádné připomínky nejsou, takže tímto je zápis schválen. A nyní přecházíme k bodu 4. Je to stanovisko kolegyně Veroniky Lope Fontaně k páté zprávě Komise o soudržnosti a strategii politiky soudržnosti po roce 2013. Eh, než dám slovo navrhovatelce, chtěla bych vás upozornit, že pokud jde o tu e, zprávu výboru REGI, k němuž vlastně navrhovatelka e, předkládá stanovisko, je to zpráva eh, kolegy Markuse Pípra, a tam je obsažen odstavec, týká se fondu pro přizpůsobení se globalizaci a to je odstavec, který je, myslím, skutečně problematický protože přečteme-li se si jednací řád parlamentu, uznávám samozřejmě, že tady existuje horizontální pravomoc regionálního výboru pro otázky týkající se strukturálních fondů nebo fondu soudržnosti. Nicméně nikdy jsem neslyšela nebo neověřila si, že by snad ten eh, globalizační fond spadal mezi ty strukturální fondy. Takže my ještě to prodiskutujeme s navrhovatelkou, protože je to opravdu problematické. Eh, ale nyní vám již dám slovo k, před, k informování o pozměňovacích návrzích, které byly předloženy k vaší zprávě. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat za spolupráci všem skupinám. Konkrétně se jedná tedy o ty stínové navrhovatele. Bylo předloženo 99 pozměňovacích návrhů, z nichž více než eh, polovinu jsme mohli tedy dojednat tak, že jsme je shrnuli do osmi kompromisních návrhů, včetně jednoho nového odstavce. Myslím, že jsme se skutečně snažili eh, pokrýt smysl většiny pozměňovacích návrhů, pokud jde o zbytek těch pozměňovacích návrhů. Téměř všechny budou, myslím, přípustné a budou doplňovat ten původní text a text eh, kompromisních návrhů. Myslím, že ta práce byla skutečně uspokojivá a Chtěla bych ještě jednou poděkovat eh, všem eh, skupinám eh, za intenzivní práci. Myslím, že se nám podařilo dospět k dobrému výsledku. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Paní Kinga Gönz má slovo. Thank you very much. Děkuji. Chci rovněž poděkovat za velmi dobrou spolupráci při, pokud jde o tato doporučení. Myslím, že eh, nakonec vznikla poměrně vyvážená zpráva ohledně všech věcí, které souvisí s, s kohezními aspekty, s, které, s tím, co má dopady na zaměstnanost a další věci, které nás zajímaví, zajímají. Takže to je nesmírně důležité, abychom tam ponechali tyto vazby mezi strategií 2020 a politikou soudržnosti. Myslím si, že v tomto ohledu je zpráva dosti vyvážená. Ovšem, počítá se ještě s jedním ústním pozměňovacím návrhem, který rovněž který podporujeme a kde se zdůrazňuje ještě více ČSF musí být viditelnější, silnější a účinnější. Myslím, že na tom se všichni kolegové shodnou. Pokud to bude viditelné, bylo by to dobré také pro výbor ŠUR, který bude se zabývat následující perspektivou. Takže i pro, z tohoto hlediska by bylo dobré zajistit pro něj dostatek financí, tak aby mohl plnit své cíle, jimž přispívá i ke strategii 2020. Takže tento aspekt eh, globalizačního fondu by se měl ještě upravit. Děkuji. Um. Paní Irš a pan, eh, paní Štrater poté. Yeah. Děkuji vám. Za paní Hojosmenovu, naši irskou stínovou zpravodajku, mám několik poznámek. Chci poděkovat navrhovatelce za dobrou spolupráci a chci si, že jsme spokojeni s předloženými kompromisy. Pokud je kompromis C, který se týká znevýhodněných a zranitelných skupin, tak ten je nyní v souladu s kompromisem E. Zpráva komise je velice důležitá pro budoucnost evropské zaměstnanosti a konkurenceschopnost a dosažení cílů 2020. Jsou tady základní poselství o lepší koordinaci mezi fondy, zvýšení viditelnosti a zajištění zdrojů pro ESF a tím pádem omezit administrativní zátěž a zvýšit transparentnost. Vedli jsme plodný dialog s dalšími skupinami a budeme hlasovat pro. Madame Schröter. Paní Schröter a pak bude hovořit paní Cimera. Ja, vielen Dank. Ich... Mnohokrát děkuji. Já bych chtěla potvrdit ještě jednou to, co kolegyně již uvedly. Měli jsme opravdu velice dobrá vyjednávání. Spravodajka byla velice vstřícná, šlo vždy o věc. Snažili jsme se najít dobré řešení takže děkuji také, že pozměňovací návrhy, které jsem předložila, byly přijaty. Pro mě je to zásadně důležitá věc v této zprávě a jsem ráda, že jsme našli společnou formulaci, která může být všemi podpořena. Jinak mohu za nás říci, že my podporujeme kompromisy, které byly předloženy a myslím si, že budeme mít dobrý výsledek při hlasování. Děkuji za tuto spolupráci. Paní Cimer. Um, ja, recht herzlichen Dank. Srdečné díky eh, paní Lope Fontáně za vaši eh, zprávu, která se týká páté zprávy ES o soudržnosti a strategii politiky. My už jsme uvedli, že je velice družné, velice důležité, aby byly přijaty pozměňovací návrhy. To se z velké části podařilo a moje frakce B, E a H kompromisní návrhy nejsou přijaty naší frakcí. To byly totiž kompromisy, eh, které byly předloženy. A co se týče naší frakce, co se týče kompromisu A, tady jsme stáhli mm, naši účast, protože tady jsme nenašli výraz toho, co jsme si přáli. A chci zdůraznit, že politika soudržnosti musí být samostatná politika. Neměl to být pouze nástroj pro prosazování strategie 2020. To je ten náš zásadní problém, který máme s touto zprávou. Já se domnívám, že tady jsou různá stanoviska v rámci výboru. A tato samostatnost politiky soudržnosti je pro nás důležitá a také na některých místech tohoto stanoviska máme dojem, že toto stanovisko jde příliš směrem podmíněnosti. To znamená závislosti na závislosti plateb na prosazování strategie 2020. Samozřejmě to závisí na hlasování. Možná, že náš pozměňovací návrh 89 bude přijat a v závislosti na výsledku hlasování pak uvidíme, zda se zdržíme. Pak mám ještě mm, stanovisko k ústním pozměňovacímu návrhu paní Šrete. Tady se hovoří o nezbytné výši ESF v rámci strukturálních fondů. Jak k tomu máme rozumět? Co to znamená? tato nezbytná výše, tento pojem by bylo dobré vysvětlit. Děkuji. Pan De Rosa a pak eh, Thomas Mann. Make a general comment on the globalization fund. Velmi stručně ke globalizačnímu fondu. Evropský parlament a tento výbor zvlášť by měli být velmi opatrní, pokud jde o zasahování do financování a dalších eh, záležitostí globalizačního fondu. Jistě, že bychom se ho měli snažit zlepšit, ale vzhledem k tomu, že Evropa je tak, takřka všeobecně obvinována z krize nezaměstnanosti a ze všech možných eh, úskalí, jimiž eh, nyní pracující prochází, tak to, tato podpora to je v podstatě jediná přímá podpora, kterou můžeme pracujícím, kteří přichází o eh, živobytí dát. Takže já myslím, že bychom měli být velmi obezřetní v tom, jak postupujeme, protože pokud tento eh, fond podkopeme, tak tím zároveň odřezáváme eh, lidem jednu z posledních přímých podpor, které mohou mít. Pan Tomasman. Děkuji. Paní předsedkyně, já bych chtěla srdečně poděkovat Veronice za tuto dobrou práci. Zjistili jsme, že pokud se dobře pracuje, tak je možné do toho zatáhnout také frakce. Někdy ovšem výsledkem jsou dosti komické kompromisy. Tady to nenastalo, máme tady velice stabilní základ protože já si myslím, že frakce se cítily opravdu osloveny a když se podíváme na ty rozdíly a e, podíváme se na výsledek, kterého jsme zatím dosáhli, já si myslím, že je to velice e, slušné. Strategie 2020 by neměla být strategií, která by se zaměřovala pouze na růst. Měli bychom e, zohlednit aspekt nebo dimenzi zaměstnanosti a to se podařilo. A pokud se nám podaří mít operativní programy, které budou realizovatelné, tak to bude v pořádku. Chceme zjednodušovat tyto postupy z hlediska těch, kteří by měli využívat ESF, protože ESF je úspěšným evropským projektem. A pak budeme mít stabilní základ. Tady se hovoří také o mm, kritériích a indikátorech účinnosti. I to se podařilo velice dobře ošetřit takže v každém případě je to díky zpravodajce, ale i ostatním. Chtěli bychom na závěr mít něco, co by se dalo konkrétně využít. V každém případě musím poblahopřát již nyní k tomu, co se podařilo dosáhnout. Dobře. Paní zpravodajko, uzavřete diskuzi. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Ano, skutečně jsme se pokušeli, pokusili zachytit význam všech pozměňovacích návrhů, někdy to není úplně jednoduché. A pokud jde o pozměňovací návrh paní Cimer, i ten jsme se snažili zapracovat, aniž bychom však narušili smysl nebo vyznění toho kompromisu celkově. Já nemám pocit, že by to bylo nějak neslučitelné, samozřejmě se na to ještě můžeme podívat, ale uh, Ehm, toho kompromisu asi už se nebudeme moci příliš dotýkat. Myslím, že tady paní Cimer měla na mysli svůj pozměňovací návrh 10, ale bohužel nebylo možné více rozšířit ten kompromis. A ještě jednou bych skutečně chtěla poděkovat všem politickým skupinám za spolupráci. To je vše. Děkuji. Um, merci, um, Děkuji, paní Fontanier. Takže Za chvíli budeme hlasovat ohledně těchto kompromisů, ale již nyní bych chtěla apelovat eh, v souvislosti s tím, že ve čtvrtek bude hlasovat Regi ohledně bodu, které se týkají našeho výboru. Já jsem si ověřila eh, jednací řád parlamentu a také smlouvu, Lisabonskou smlouvu, tedy ustanovení po vytvoření tohoto globalizačního fondu. Tam se uvádějí strukturální fondy, ale není mezi nimi uveden tento fond pro přizpůsobení se globalizaci. Proto bych byla ráda, kdybyste zdůraznili vašim kolegům, že eh, tento pozměňovací návrh by měl být stažen, protože tady eh, Regi nemá věcnou příslušnost ohledně tohoto tématu. Jedná se o to, abychom utlumili nějaké spory v této záležitosti. Není to jenom politická záležitost, ale také principiální. Pokud by takový odstavec byl ve zprávě PIPER, tedy zprávy REGI, pak by to znamenalo, že výbor Regi by se e, vnímal jako příslušný pro to, aby v budoucnosti jednal o tomto fondu pro přizpůsobení se globalizaci. A tak tomu nemůže být. Proto bych byla ráda, kdybyste toto zdůraznila panu Piperovi. Já za sebe na to upozorním pana Lamasura, který je také příslušný z hlediska rozpočtu globalizačního fondu. Dále oslovím pana Léne, který je zodpovědný za výbory z hlediska jejich eh, příslušností. Neměli bychom tedy připustit takovýto precedens. A spolehám se tedy na účast vás všech. Pane Sarkasi, k tomuto bodu. Paní předsedkyně, jenom bych chtěl poprosit, aby se eh, tyto diskuse pokud možno řešili nějak jednoduše. Možná Veronika dospěje k dohodě, to by bylo úžasné. Nicméně pokud ne, tak určitě je třeba, aby naše paní předsedkyně na toto upozornila. Neměl by to opravdu být precedens, který by mohl být škodlivý pro rozdělování pravomocí mezi výbory a také pro budoucnost eh, vlastně toho globalizačního fondu. Děkuji. Eh, Dobrá, děkuji. Předtím, než přejdeme na další bod, tak bych se chtěla ještě vrátit k tomu, co jsem řekla v rámci bodu sdělení. Bylo to trochu zmatené. Chtěla jsem především uvítat naši kolegyně Elizabeth Lin, která se k nám vrátila. Vítejte mezi námi. Byli jsme velmi znepokojeni. A jenom vám, vám chtěli si take care, dávejte na sebe pozor. Ehm, donc, nous en venons au, au point suivant, qui est le rapport. Euh, se k dalšímu bodu, to je zpráva naší kolegyně Edith Bauer. Absorce strukturálních fondů a fondů soudržnosti, zkušenosti pro budoucí politiku soudržnosti Evropské unie. I zde se budeme zabývat pozměňovacími návrhy. Paní Bauer, máte slovo. A samozřejmě v rámci této zprávy jsme přidruženým výborem. Köszönöm si elnök Nekasoň. Eh, paní předsedkyně, děkuji vám za tuto možnost hovořit o obou zprávách zároveň, protože tyto zprávy spolu souvisejí a Vyplývá to také mm, z charakteristiky jednotlivých pozměňovacích návrhů. Část těchto pozměňovacích návrhů mm, se týká celkových problémů, tak jak je to uvedeno ve zprávě. Dále se zde hovoří o potížích a překážkách eh, z hlediska absorpce Kolegové zde upřednostňovali spíše širší výklad. A pozměňovací návrhy se spíše svým způsobem vztahují k zprávě Veroniky. Přesto všechno se domnívám, že převážná většina, výrazná většina pozměňovacích návrhů rozšiřuje záběr zprávy, upřesňuje některé pasáže a já mám tudíž názor, že většina pozměňovacích návrhů by měla být přijatá k některým odstavcům jsme dostali několik pozměňovacích návrhů, takže zde bude eh, nozní kompromis 6, 7, 8, 19, 27 a pravděpodobně 22. Tyto eh, pozměňovací návrhy by mohly být přijaty. 30, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 58 i tyto návrhy by mohly být převzáty. 61, 62, 63. To jsou pozměňovací návrhy, kde mm, část těchto návrhů přináší nové přístupy. Ale já se v každém případě spojím s kolegy, kteří předložili tyto návrhy tak jako v minulosti a budu se snažit s nimi najít společné řešení. Dále máme pozměňovací návrhy, které souvisejí s propojením obou témat. Stejný pozměňovací návrh byl předložen k oběma zprávám, tedy ke zprávě Veroniky a k mojí zprávě, takže i tady musíme usilovat o kompromisy. Z hlediska toho, co zapadá do té předchozí zprávy a co nikoliv. Je tady mnoho pozměňovacích návrhů, které si přesahují eh, rámec stanoviska. A tyto pozměňovací návrhy nemohou být zabudovány do stanoviska. V každém případě skontaktuji kolegy a prohovořím s nimi. Děkuji. Kdo si žádá o slovo? paní Papadopoulou. Yes, thank you. Ano, děkuji vám. Já jsem stínovou zpravodajkou za SND a dlužno říci, že jsem si pročetla těch 66 pozměňovacích návrhů. Sama jsem podala 9 ústních pozměňovacích návrhů. Chtěli bychom si popovídat s paní Bauer ohledně začlenění těchto nových návrhů, protože mohou mít dopady na implementaci, zejména v této svízelné době, kdy na nás tlačí ekonomická krize. A chceme zejména věnovat pozornost nejvíce znevýhodněným regionům, kterým chybí dostatečné makroekonomické prostředky k tomu, aby mohli využívat evropské financování a chceme také účinná pravidla monitorování budoucího ESF. Těsnější spolupráce mezi e RDF a ESF musí pomáhat nejvíce znevýhodněným sociálním skupinám. Takže bychom si to chtěli probrat, aby některé z těchto návrhů, ať už ústní či písemné, byly tak či onak zapracovány paní zpravodajkou do návrhu. Děkuji. Nějaké další žádosti o slovo? Myslím, že e, ostatní stinoví zpravodové tady buď nejsou, nebo už vystoupili k zprávě paní Fontaně. Pan e, Mann. Paní předsedkyně, velmi krátce. Až do posud jsme se zabývali tématem zprávy Veroniky. A je pravda, že tady je určitá příbuznost mezi oběma zprávami. Paní Bauer to již uvedla. Já bych chtěl poukázat na to, že tady nejde jenom o jednoduché stanovisko. Máme tady také článek 50, kde jsme na stejné úrovni jako ostatní, jako druhý výbor. To znamená, my bychom neměli ustupovat jako e, výbor OMPLO a měli bychom skutečně využít uh, této příležitosti a druhý výbor by měl zohlednit to, co sformulujeme. To je velice důležité a tuto moc, kterou máme, bychom neměli jaksi vzdát. E, tady ta rovnocenost a balance, kterou jsme zajistili, je podle mého názoru strategicky velice důležitá. Protože jinak bychom e, opustili oblast, která je pro nás velice důležitá. Máme tady cílovit, cílové skupiny. E, to nesouvisí pouze s regiony, obecně, ale máme tady cílové skupiny, eh, kterými se musíme vždy zabývat, takže to je důležitý předpoklad. Je tady tato moc, kterou si musíme ponechat a ta je v dobrých rukou. Ještě někdo chce vystoupit? Dobře, výbor, pardon, komise také nechce vystoupit, takže ještě jednou dám slovo paní Bauer. Děkuji. V podstatě nemám moc co dodat. Samozřejmě mohu potvrdit, že se tedy spojíme se stínovými navrhovateli a případně s autory dalších pozměňovacích návrhů Nicméně máme výbornou spolupráci s autorem zprávy, takže myslím, že s tím nebude žádný problém. Problém může být možná v tom, že eh, pokud se jedná o absorpční kapacitu a překážky této kapacitě, mohou se objevit problémy související s tím, že vlastně existují stejné problémy u ESF eh, e a u eh, Fondu regionálního rozvoje. Nevím, jak to bude tedy možné přesně vymezit. Samozřejmě nevím, jestli se nám to podaří eh, tedy takto vyjádřit, mohlo by to z toho vzniknout nějaké koncepční, konceptuální zmatky, ale já věřím, že ten text, který tedy eh, schválí náš výbor, bude potom převzat eh, i do té hlavní zprávy. Děkuji. Dobře, děkuji. Nevím, myslím, že jste neříkala, zda budete moci přejmout nebo zohlednit ty pozměňovací návrhy paní Papadopulu, ale předpokládám, že s tím asi nebude problém. Dobře, výborně, takže eh, tím určitě všichni eh, budou uspokojeni. pokud budou všichni uspokojeni i s těmi kompromisními návrhy, které nám představíte 15. června a hlasovat potom budeme 16. června. Dobře, tím jsme tedy dokončili tento bod a nyní se dostáváme k bodu 6 eh, a to je zpráva kolegy Provinciase de Rossi o budoucnosti sociálních služeb obecného zájmu. Tam máme 285 pozměňovacích návrhů. Pane zpravodaji, máte slovo. Uh, yes, uh... Ano, 285 pozměňovacích návrhů na 247 článků. Já jsem napsal dva z nich. Každopádně, jak nyní víme, tak hlasování nebude zítra, ale 6. pondělí 6. června. Plenární, den plenárního zasedání. Já doufám, že v příštím týdnu budou naše jednání završena úspěchem, aby pak hlasovací zasedání bylo krátké. Spolupráce dosavadní byla dobrá. Zjistili jsme, kde se naše stanoviska rozcházejí. Některé tyto rozdíly nemůžeme překlenout, ale některé ano. Zpráva je o budoucnosti sociálních služeb obecného zájmu, to chci zdůraznit. Nejedná se o pouhé rezime o tom, co tyto služby jsou, jak dobré jsou, ale Jde o to, aby jsme zajistili, že tyto sociální služby obecného zájmu budou mít budoucnost. Chci se obrátit tudíž na všechny, aby to vzali na vědomí, že zejména stínové zpravodaje, pokud to nebude obsahovat jasné eh, perspektivy o budoucnosti, tak tato zpráva postrádá smysl. Už mnohokrát, mnoho času jsme zasvětili diskuzi na toto téma. Vzniklo také forum, kde se schází a které identifikuje, co se má dělat, ale chybí nám žádný mechanismus, který by zajistil koordinaci kroků zlepšujících uplatňování těchto služeb. Proto kladu tak velký důraz na tu task force zahrnující více států, protože to by mohlo posunout celou záležitost dál a to obzvlášť v dnešním období, kdy jsou ty sociální služby pod velkým tlakem. Doufám, že do zítřka se mi podaří dát vám k dispozici druhou verzi kompromisu. Dal jsem k dispozici návrh kompromisu a návrh hlasovacího seznamu pro všechny stínové zpravodaje a všechny, kdo předložili pozměňovací návrhy. A z bilaterálních kontaktů, které jsem navázal s těmito osobami, vzniklo ještě několik dalších pozměňovacích návrhů. A na základě toho se to pokusíme dotáhnout na začátku příštího týdne aby se to pak, aby to sekretariát mohl dát do příslušné podoby a abychom na to nás další pondělí měli k dispozici hlasovací seznam. Nevím, co dalšího k tomu ještě dodat, snad jen to, že si přeji nalezení rozumného kompromisu tam, kde to jde a že existuje několik oblastí, v nichž existují určité obavy ohledně odkazů na právní otázky, na právní jistotu. V konečném důsledku se mi zdá, že je důležité, že komise se již zabývá opatřeními ohledně veřejných zakázek, státních eh, podpor a že z toho vyplynou změny i e, v tom nařízení. Takže bychom neměli příliš ulpívat na těch odkazech na právní změny. Ale že se nám to podaří nějak ošetřit tak, aby to nepůsobilo žádné skupině příliš velké potíže. Vzhledem k tomu, že to je Thomas Mann a že váš návrh říká, že za žádných okolností nechcete rámcové nařízení podle článku 14 a že tu máme také zazelené pozměňovací návrh, který říká, že to je dob, naopak dobrý nápad mít rámcové nařízení. Tak asi víte, že já jsem ve zprávě samotné na eh, to rámcové nařízení nijak nepoukázal, nějak jsem ho nezmínil. Ano, v konečném důsledku je to to, co by bylo třeba, ale já se o to v této zprávě nesnažím. S trochou dobré vůle by se mohlo podařit najít nějakou střední cestu. My bychom spíš upřednostňovali ten odkaz na rámcové nařízení, ale jak říkám, jsem v tomto směru můžem kompromisu a rád bych se posunul v jednání dál za tento bod a spíš se zaměřit na to, co je třeba dělat v tuto chvíli za těchto okolností, tak aby sociální služby v členských státech byly nadále poskytovány, aby byly flexibilní, aby byly uživatelsky vstřícné a aby jejich uživatelé měli možnost ovlivnit jejich podobu a je, jejich poskytování. protože víme, že v rámci Lisabonské smlouvy mají práva, která by měla být reflektována i uživatelé služeb. Takže máme tu dobrý základ k tomu, aby vznikla kvalitní zpráva a mě, měli bychom přijmout praktické kroky tam, kde můžeme a využít přitom veškeré znalosti poslanců tohoto parlamentu a všech subjektů v členských státech. Mělo by se nám podařit dospět k, ke kvalitní zprávě a já jsem přesvědčen, že se na tom budou podílet všechny skupiny. Um, Madame Bastos, puis Madame Paní Bastos, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěla poděkovat kolegovi De Rosovi za vystoupení. Myslím, že zase ještě upřesnil své stanovisko nebo svůj postoj k tomuto tématu. Poukázal na to, že skutečně to je velice citlivá otázka, zároveň ale dal najevo vstřícnost, pokud jde o hledání takového znění, které skutečně pokryje maximum otázek, tak abychom v této záležitosti pokročili a aby tady skutečně nepřetrvávaly nějaké rozpory, pokud jde o samotný koncept těchto služeb které vlastně by měly fungovat na i místní, regionální, národní úrovni. K tomuto bodu bych ještě chtěla poukázat na to, co je pro nás klíčové. Jak vnímáme tyto sociální služby? My se domníváme, že takovéto služby vlastně eh, se řídí zásadou subsidiarity nebo spadají pod zásadu subsidiarity a proto si myslíme, že není třeba mít nějaké rámcové nařízení, které by určovalo, jak mají být služby uspořádány, eh, jak mají být financovány a podobně. Víme, že tyto sociální služby eh, sehrávají důležitou úlohu v boji proti vyloučení ze společnosti, v přístupu k takovým službám, které vlastně uh, umožňují vlastně těm ohroženým i méně ohroženým skupinám zajistit svůj uh, vlastně každodenní uh, život. A tyto sociální služby obecného zájmu by tedy měly se řídit zásadou univerzálnosti přístupu k těmto službám. Také je třeba, aby tento přístup byl mm, spravedlivý, rovnoprávný. To jsou tedy klíčové otázky, eh, eh, které jsme, o kterých jsme diskutovali s kolegy. My jsme se snažili vlastně eh, odstranit některé mm, věci, které nám nevyhovovaly v tom původním textu. Ty kompromisní návrhy, které jsou tedy zatím dočasné, eh, se snaží tedy zapracovat i důležité pozměňovací návrhy, které jsme předložili k návrhu zprávy. Myslím, že tam je, eh, jsou tady rozpravy týkající se kompromisu B, C, G, H, I, L, N, také u O a, a R. A je tedy třeba, aby eh, všechny tyto záležitosti byly ještě dále upřesněny. Je třeba také se trošku zabývat těmi semantickými eh, záležitostmi, pak tady jsou rozdělené názory na tu task force, na pracovní skupinu. My si myslíme, že možná ten takovýto mechanismus je přehnaný, že by stačilo nějaké eh, monitorovací eh, středisko, které by vlastně monitorovalo tyto služby, aniž by vznikala nějaká příliš eh, komplikovaná a málo flexibilní struktura. Už tady k tomu proběhlo několik jednání, která byla velice užitečná. Budeme čekat na ty konečné kompromisy a jejich znění. Pan kolega říkal, že tedy budou eh, předloženy a na jejich základě se pak ještě pokusíme zblížit naše stanoviska u těch bodů, které třeba nejsou tolik konsenzuální. Bude třeba najít nějakého společného jmenovatele, tak abychom překonali ty názorové rozpory, které zatím mezi námi panují. Děkuji. Madame... Děkuji, paní Lino, potom Thomas Yes, thank you very much and thank you. Děkuji vám. A děkuji, pokud jde o zahrnutí té rámcové směrnice do zprávy. Protože podobně jako EPP, my jsme původně byli proti, ale já se chci zeptat v té vaší zprávě je hodně věcí, ale nabízí se některé, některé konkrétní otázky, které jsou technické a zároveň politicky citlivé. Už jsme se pustili do poměrně konstruktivní eh, práce, pokud jde o kompromisy, ale musíme na nich dál pracovat. Za ALDE můžeme rozdělit kompromisy na tři skupiny. Hodně z těch kompromisů je v pořádku, tak jak stojí, ale u některých doporučujeme ještě přepracování úpravu tak, aby je mohla naše skupina podpořit. A pak kompromis G, I, L, N, Q, S, T, U, V a X, Z přijatelné nejsou. A konečně se domnívá, že s tím časem, který teď máme, bychom měli tento čas využít k tomu, abychom dospěli k ucelenému textu a vyjadřuje připravenost pracovat na těch kompromisech dál s spravodajkou a stínovými spravodaji. Tomas Mann. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že při všech hm, různých stanoviscích, hm, které tady existují, pan de Rosa hm, řekl, že chceme zajistit regionální a teritoriální soudržnost a také propojit ekonomické aspekty v EU. To je samozřejmé. Ale to nemusí vést k rámcové směrnici, pokud členské státy si budou uvědomovat svoji odpovědnost. Proto mnoho pozměňovacích návrhů je charakterizováno tím, že se musí prosazovat subsidiarita. My máme místní úřady, které mají velkou kompetenci, naplňují ji různým způsobem. Ale je tady úkol, aby eh, tuto příslušnost, tuto e, kompetenci uplatňovali. Chceme e, připravit podmínky pro to, aby mohli pracovat tyto e, místní úřady, aby nebyly pouze nějakým přidruženým aspektem. Myslím si, že opravdu nepotřebujeme komunitární rámec. Souhlasím s komentářem, který tady zazněl. Chceme být flexibilní, chceme zajistit aby tady došlo k výměně praktických návodů, jak prosazovat tyto principy a podporuji Reginu v tom smyslu, že by nebylo dobré, aby tady vznikaly velké, hluboké rozdíly. Ty kompromisy některé jsou již akceptovatelné nyní, o jiných bychom měli ještě jednat společně. Myslím si, že tady není řešení A, B nebo C. Musíme zajistit, aby v konečném efektu jsme dosáhli určitého kompromisu v tom smyslu, že členské státy a místní úřady e, se ujmou svojí odpovědnosti. Musíme zajistit koordinaci a spolupráci. Nesmí zde být harmonizace, která by se vnucovala. Pokud půjdeme tedy touto cestou, myslím, že se nám podaří dospět k dobrému základu. Je tady spousta pozměňovacích návrhů. Pane Dorosta, to souvisí s tím, že jsou tady různé zkušenosti, různé přístupy a já myslím, že náš výbor by měl tedy dospět k rozumnému řešení na základě diskuze. Děkuji. Děkuji. Hlásí se ještě někdo? Předtím, než předám slovo opět panu zpravodaji, chtěla bych ho upozornit na dva body ale on si je toho vědom a nebude to jistě způsobovat zvláštní potíže. Utvary mě upozornili jednak na skutečnost, že samozřejmě Evropský parlament jako takový nemůže vyjadřovat určité žádosti na adresu útvaru komise. My se obracíme na instituci komise. To je například odstavec 31, který se toho dotýká. A ve stejném duchu, co se týče odstavce 30, tam je řeč o fóru eh, sociálních služeb obecného zájmu, vytvořené na, z iniciativy Evropského parlamentu. Toto forum se konalo již třikrát. V této souvislosti vyjadřujete přání, aby toto fórum bylo příště organizováno v rámci Evropského parlamentu. Ale pověřit náš výbor Emplua, abychom něco takového organizovali, to není moc dobře možné, to není naším posláním. Takže v těch kompromisech bylo by dobré, jak si toto ověřit a byl by to Evropský parlament, který by toto organizoval. To jsou právní upřesnění, která nebudou učinit nějaké zvláštní problémy. A na závěr předám ještě slovo panu zpravodaji. Bylo by také vhodné, abyste zareagoval na ty kompromisní návrhy, jak si přejete je potom, jak si rozšířit, nebo jak budete organizovat práci se sekretariátem, tak aby bylo možné vše připravit. I když teď máme určitý časový prostor až do 6. června, bylo by dobré zajistit tedy kvalitní podmínky pro tuto přípravu. Máte slovo. Yeah. Okay. Well. Dobrá, takže v první řadě vám všem děkuji za velmi pozitivní příspěvky. Myslím, že tu máme opravdu základ k dobré zprávě k jako otázce té task force, já se omlouvám, že se k tomu zase eh, znovu vracím, ale v této otázce potřebujeme účinný mechanismus, který je, může sloužit jako hybná páka změn. Observatoř je zajímavým nápadem, ale pouhý monitorovací orgán, který k tomu sám nic nepřidává. To je pouze zdvojování toho, co dělá výbor pro sociální ochranu v rámci svého mandátu. Nahradit Task Force observatoří není přidanou hodnotou oproti stávající architektuře. Mně nezáleží na tom, jak se to bude jmenovat ale musí to mít dynamický prvek, který bude posunovat věci vpřed. A to je také požadavek z místní úrovně, když jsme mluvili s nevládními organizacemi v mnoha zemích, se zástupci občanské společnosti. Přejí si, aby došlo k pohybu a aby to nebylo ponecháno na náhodě. nebo na jednotlivých iniciativách, ale aby bylo možno sjednotit všechny subjekty, tak aby se dalo dosáhnout schody na tom, co je potřeba dělat. Právní otázky. Mám tu poznámku od právních služeb. Identifikovaly se tu různé otázky. Zatím tom nevidím velký problém. K tomu, zda by parlament měl nebo neměl kapacitu, právo organizovat fórum. To má dva aspekty. Z jistých zdrojů jsem pochopil, že hrozí, že by se fórum už nikdy nesešlo. Musíme proto zajistit, aby se sejít mohlo, protože je to fórum pro poskytovatele těchto služeb. A poslední fórum za belgického předsednictví přišlo s 15 návrhy na další postup. A byla by škoda, kdyby 15 těchto doporučení jen nečinně sedělo, nebylo využito, kdybychom tak nezúročili naši práci z uplynulých let. další bod a Steven by mě možná mohl nasměrovat. Vzpomínám si, že Evropský parlament zorganizoval týden pro zaměstnanost. Pořádal to dokonce ročně. Tudíž existuje určitá kapacita která parlamentu umožňuje něco podobného zorganizovat. Jestli na to máme prostředky, to je další záležitost. Na to se musíme podívat, ale jistě existuje takový precedent. Neměli bychom to nechat ustrnout, neměli bychom to úplně pustit. Jestliže hrozí, že se forum už nikdy nesejde, musíme se rozhodnout, pokud to neudělá komise, měl by to převzít parlament. Jak to sformulujeme, je jiná záležitost, ale je to nutné. Děkuji. Dobře, takže v takovém případě budeme mít diskuzi Chcete ještě hovořit po závěru je? Ano, přesně. Tím je zpráva jaksi odiskutována, já s tím souhlasím. Ale eh, co se týče organizace toho týdne, Omplua Week, o tom bych chtěl ještě hovořit. Možná by bylo dobré, aby koordinátoři toto ještě sledovali. Proč? Co se týče tohoto Omplua vík, to jsme měli. Eh, to, co se konalo ve Štrasburku, bylo také zorganizováno v Bruselu. A bylo to svým způsobem vytunelováno, pokud použiju toto hrozné slovo. My už nemáme žádnou možnost do toho vstoupit. Já si myslím, že tam by měly být tedy přizváni nevlád, představitelé nevládních organizací a měli by o tom hovořit. Víte, lidé, kteří zažili úspěchy v této oblasti, by toto měli eh, prezentovat. Měli bychom takové fórum znovu zorganizovali. My jsme tehdy za to bojovali, abychom byli součástí. Já se omlouvám, paní předsedkyně, já bych nechtěl teď rozvířit tuto diskuzi, ale na základě toho, co tady bylo řečeno, z hlediska toho emploi vík, myslím si, že bychom měli k tomu opět se vrátit. My jsme zástupci lidu a potřebujeme právě eh, ty zástupce, kteří mají zkušenosti v této oblasti. My máme ten úkol, abychom se tím zabývali. Necháme mluvit ostatní, ale musíme jim dát najevo, že my je tady zastupujeme. To je velice důležitý signál z hlediska budoucnosti. Proto jsem chtěl takto krátce intervenovat. Um, ano, samozřejmě eh, je to doplnění a my výjimečně máme ještě trochu času, takže s tím není problém. V podstatě tím eh, znovu rozhořujeme diskusi, protože teď požádal o slovo Stephen Hughes. Thanks very much, Madam President. I didn't... Děkuji. Nechtěl jsem se hlásit o slovo, ale teď, když jsme se přenesli k možnosti přijmout nějaké konkrétní kroky nějakou iniciativu na poli zaměstnanosti. Víte, že my jsme se po řadu let podíleli na organizování eh, týdne zaměstnanosti, s, když jsme spolupracovali s externím orgánem, jenže oni to organizovali vždycky, když jsme byli ve Štrasburku, což nebylo až tak dobré ale já myslím, že bychom se měli této iniciativy zhostit, této možnosti být katalyzátorem pro setkání nevládních organizací a dalších. Pokud jde o task force, jako o tom hovořila Pervans, tak i to má jistý precedent. Možná si vzpomenete, že před lety vznikla task force o podnikové sociální zodpovědnosti, že to eh, probíhalo a fungovalo velmi dobře. Takže to je návrh, který stojí za to podpořit. Dobře. Pokud nejsou žádné další připomínky, uzavřeme tento bod. s tím, že jak jsme se dohodli, diskuse o kompromisních pozměňovacích návrzích proběhne eh, ve stejný den jako hlasování, bude to tedy 6. června na mimořádném zasedání ve Štrasburku. Nyní se dostáváme k bodu 7 na pořadu jednání. Je to stanovisko, které předkládám k mandátu ke třístranným rozhovorům o návrhu rozpočtu na rok 2012. a chtěla bych tedy poděkovat všem kolegům za pozměňovací návrhy. Většina těchto návrhů je opravdu velice užitečná a umožní posílit eh, to stanovisko, doplnit ho. Pokud jde o pozměňovací návrh jedna paní Harkinové, s tím souhlasím, tam není žádný problém. Pozměňovací návrh 2 Eh, který předkládá paní Figueiredo a pan Jarik. S tím také souhlasím. Týká se nutnosti pokračovat ve studiích týkajících se životních podmínek vyslaných pracovníků a mít přitom na zřeteli současně sílící migrační trend. Je pravda, že v této souvislosti probíhá pilotní projekt týkající se směrnice o vysílání, eh, pro, eh, který je financován vlastně v období 2009-2010 a jeho výsledky by měly být k dispozici na konci roku. Myslím, že tedy tento pozměňovací návrh v podstatě žádá komisi o prostředky na sledování dalšího provádění směrnice, zejména v souvislosti s balíčkem o migraci. A za těchto okolností eh, tedy určitě můžeme takto eh, zprávu doplnit. Pozměňovací návrh 3 paní Harkinové se zase týká toho, že pokud jde o cíle Evropské unie, je třeba vést určité akce na úrovni unie i na uh, úrovni členských států a tyto akce by se tedy neměly navzájem nějak eh, si odporovat, měly být stejným směrem a to je, myslím, i smysl tohoto pozměňovacího návrhu. Já možná bych tam jenom navrhla takový drobný kompromisní návrh eh, tak abychom vlastně poukázali na to vzájemné doplňování se akcí a i na jejich srovnatelnost. To znamená, ty výdaje, které vynakládají členské členské státy by měly doplňovat i ty výdaje, které se vynakládají na evropské úrovni. Pak se ale často opakuje problém, že když se podíváme, jak vlastně jsou koncipovány rozpočty, tak je občas obtížné zajistit srovnatelnost. Když třeba chceme zjistit, kolik peněz bylo vynaloženo na vzdělávání, tak je to dost problematické, protože typologie rozpočtu e, není vždy úplně stejná. To je samozřejmě takový běh na dlouhou trať, to se určitě nepodaří ze dne na den, ale je to téma, kterým se již několik let zabývám a já ráda to tady zdůrazním i u toho návrhu paní Harkinové. Návrh 4, pozměňovací návrh 4 pana Kastlera, ten vlastně přebírá znění dohody z trialogu o jeho zprávě o Evropském roku aktivního stárnutí. O tom budeme hovořit o něco později, jak už jsem říkala na začátku tohoto zasedání. Pozměňovací návrh 5 paní Harkinové žádá členské státy, aby zajistili větší součinnost mezi Evropským sociálním fondem a Evropským fondem pro přizpůsobení se globalizaci. Tady myslím, že je třeba no, být opatrní, Samozřejmě můžeme zajistit větší součinnost, ale zároveň bychom měli zabránit tomu, aby ty fondy byly nějak sloučeny, protože samozřejmě eh, každý ten fond má svá specifika, která by měla eh, přetrvat. To znamená, že ten globalizační fond nemůže úplně pokrýt všechno, co dělá sociální fond a to je třeba, aby bylo jasné. Pozměňovací návrh 6, paní Figueiredo a pana L. Jarika se týká otázky eh, míry spolufinancování, když členské státy čelí určitým problémům. A hovoří se o tom, že tady jsme se nám v okamžiku úpravy fungování strukturálních fondů v souvislosti s krizí nepodařilo toto změnit. Nestačí aby členské státy měly možnost vlastně zaplatit později tu, ten svůj podíl spolufinancování. Je třeba také umožnit, aby ta míra spolufinancování mohla být eh, snížena v určitých případech. A tady tedy autoři pozměňovacího návrhu eh, navrhují, aby příspěvek členských států nepřesahoval 10 hodnoty uvedených projektů. Já asi navrhnu ústní pozměňovací návrh, kde by se prostě jenom řeklo, že Příspěvek těchto členských států by měl být omezen na 10 hodnoty projektů. Myslím, že to nebude žádný problém. Návrh 7 paní Turunenové. Eh, tom, s tím také mohu souhlasit. Týká se otázky nových zdrojů příjmů, z nichž by mohl být financován evropský rozpočet to znamená, že tyto zdroje by mohly být užitečné při zajišťování sociálního začlenění a vytváření pracovních míst. Pozměňovací návrh 8 pana Öryho, který navrhuje změnu znění pokud jde o zapojení sociálních partnerů a šíření osvědčených postupů v oblasti odborného eh, vzdělávání pracovníků propuštěných z práce. Tam nemám s tím problém. Eh, jenom je třeba najít nějakou formulaci, která by umožnila eh, vlastně zdůraznit i tu otázku restrukturalizace podniků, protože to je právě to, na co chceme poukázat eh, v této části zprávy. Ovšem kolega Ery navrhuje vlastně vyškrtnout tu zmínku o restrukturalizaci podniků a s tím bych tedy nesouhlasila. Pozměňovací návrh 9 paní Figueiredo a pana L. Jarika. Navrhuje, aby byla vytvořena rozpočtová položka pro přechod od nestabilních pracovních míst k práci se zaručenými právy což je bod, který eh, spadá pod ten pilotní projekt, který bychom chtěli zopakovat. Možná bychom tady proto požádali skupinu GUE, aby stáhla tento pozměňovací návrh. Uvidíme, eh, zda eh, tedy bude možné z jejich strany na to přistoupit. Pozměňovací návrh 10 na kolegy Eriho vlastně nechce navýšit rozpočtovou položku na ten Evropský fond globalizace. Ovšem vzhledem k tomu eh, počtu žádostí, které se stále a stále objevují, eh, tento pozměňovací návrh asi nebude podpořen. Chtěla bych upozornit kolegy na poslední případ, který nám byl předložen, eh, který je opravdu velice výmluvný Eh, jedná se o takzvaná, eh, takzvané nové technologie, ekologická pracovní místa, eh, kde v podstatě se čeká, že EU bude vytvářet nová pracovní místa. A tady se jedná o případ v Dánsku, kdy má být tedy zrušeno velké množství nových pracovních míst, pardon, velké množství pracovních míst v oblasti větrných elektráren, které budou delokalizovány do Číny. Takže vlastně snížení eh, té eh, rozpočtové položky pro globalizační fond, eh, to myslím v podstatě není možné, pokud bychom neměli nějaký jiný nástroj v Unii proti restrukturalizaci podniků. Takže myslím, že to opravdu bych nemohla podpořit. Pozměňovací návrh 11 paní Turunenové a paní Kornelisenové. S tím mohu souhlasit, protože se týká nutnosti vytvoření nástroje pro rychlé zásahy v případě masového propouštění zaměstnanců. Eh, souvisí to tedy eh, zase s eh, transformací na ekologičtější hospodářství. Pozměňovací návrh 12 paní Trunanové a paní Šreterové, to je pozměňovací návrh, který posiluje ten nástroj, který tady popisujeme, který se týká programu Progress Je to tedy nástroj, který umožňuje mm, používat otevřenou metodu koordinace a to je pozměňovací návrh, který určitě můžeme podpořit. Pozměňovací návrh 13 paní Figueiredo a pana Jarika. To je pozměňovací návrh, s kterým mám trochu problém. Navrhuje se tam, že příspěvek sociálních organizací na projekty podporované EU by měl být maximálně 10 to je pozměňovací návrh, který se nese ve stejném duchu jako pozměňovací návrh 6. Eh, Ta šestka se týkala Evropského sociálního fondu, tam to není problém, nicméně tady u toho programu Progress protože progres není vlastně spolufinancován, tak myslím, že tento pozměňovací návrh je problematický. Pozměňovací návrh 14 od stejných eh, předkladatelů vyjadřuje politování nad tím, že program Progres není dostatečně financován. S tím nemám problém. Pozměňovací návrh 15, opět stejní předkladatelé. požaduje zdvojnásobení prostředků v Evropském sociálním fondu, to je tedy ve smyslu těch diskusí, které vedeme eh, s komisařem, na to si asi vzpomenete, a je třeba ještě ověřit eh, s naší spravodajkou eh, pro Evropský sociální fond, paní Moran Šartě, jak by tento pozměňovací návrh vlastně zapadal do tohoto stanoviska k rozpočtu. Samozřejmě je důležité už v této fázi na to poukázat, zejména v rámci toho mandátu pro trialog, to bude velice důležité. Nicméně je třeba zároveň ověřit, eh, jak to přesně formulovat, abychom to tady koordinovali s naší věcně příslušnou zpravodajkou a i v souvislosti s tím, jak, jaká čísla bude ten návrh obsahovat. Pozměňovací návrh 16 jsem předložila já a týká se doplnění eh, odstavce 8 a zmínit eh, vytvoření nové kategorie smíšených regionů, což je taková nová záležitost a myslím, že by bylo užitečné, aby se k tomu náš výbor vyjádřil, protože řada našich regionů Eh, by určitě měla zájem na této nové kategorie. Pozměňovací návrh 17 pana Eryho navrhuje vyškrtnout zmínku o snížení počtu osob postižených nebo ohrožených chudobou. Myslím, že pokud pan Ery bude souhlasit s propojením tohoto návrhu s návrhem 18 pana Joviného. Pak, pak bych eh, na to mohla přistoupit, ale myslím, že nelze úplně vyškrtnout zmínku o chudobě. A pokud tedy o návrh 18 pana Joviného, který navrhuje vlastně konkrétněji vyjádřit, jaké jsou ty zranitelné skupiny, eh, tam nemám problém s tím návrhem. On vlastně ale chce vyškrtnout zmínku o Romech, což je pro mě trochu problematické. Byla bych raději, aby právě v době, kdy komise eh, předložila svůj návrh v této oblasti, abychom tedy měli tady výslovnou zmínku o Romech. Pozměňovací návrh 19 paní Figueiredo a pana L. Jarika. Tam se tedy zavádí otázka eh, rovnosti pohlaví. Myslím, že to je skvělý pozměňovací návrh, který musíme podpořit. Pozměňovací návrh 20 paní Harkinové eh, zdůrazňuje naší podporu nástroje mikrofinancování a myslím, že eh, to je zcela na místě v tomto stanovisku. Pozměňovací návrh 21 paní Turunenové Eh, sem vrací eh, zmínku o důstojných pracovních místech v souvislosti s takzvanými zelenými pracovními místy. Já jsem pro tento návrh. Možná bych jenom navrhla takové kompromisní znění, protože myslím, že ne všechna zelená pracovní místa jsou ta důstojná pracovní místa a my bychom samozřejmě ty důstojné podmínky měly zajistit všude a zároveň i u těch zelených pracovních míst, takže možná je třeba to nějak jaksi ehm, pečlivěji ehm, stylizovat, ten pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh 22 stejné autorky. S tím souhlasím. Myslím, že to je velice dobrý pozměňovací návrh, který se týká především nezaměstnanosti mladých lidí hovoří o konkrétním tedy vyčlenění prostředků z rozpočtu. Oznívací návrh 23 kolegy Čaby Uryho. Mě mrzí, že tady není koordinátor za EPP, protože bych ráda eh, diskutovala s ním o návrhu vyškrtnout tento odstavec 10, eh, kde se hovoří o potřebách podporovat partnerské země v oblasti Středozemního moře při provádění reform jejich trhu práce a systému odborného vzdělávání. Myslím, že pro Evropskou unii je to zcela zásadní věc. Naše návštěva MOP na to také poukázala. Tam jsme viděli, že Evropská unie skutečně může hodně přispět. A ta myšlenka, že Evropská unie by měla napomáhat eh, konsolidaci právního státu v těchto zemích, samozřejmě musí zahrnovat i sociální oblast, především úlohu sociálního dialogu, kolektivních smluv a eh, tedy trhu práce, který bude fungovat. Takže já mm, skutečně Doufám, že pan Ery bude souhlasit s tím, aby tam tento odstavec 10 zůstal třeba v nějakém pozměněném znění, anebo doufám, že se nám tedy podaří většinou zamítnout jeho pozměňovací návrh na vyškrtnutí. Pozměňovací návrh 24, který jsem předložila já, eh, se zase týká posílení tedy právě je to právě vlastně naopak, než jak chce pozměňovací návrh 23, protože tady se v podstatě ještě posiluje uh, Eh, na návrh toho bodu 10, jak tedy podpořit eh, země v oblasti středozemního moře. Pozměňovací návrh 25 pánu jo, pana Joviného a paní Harkinové, myslím, že jde určitě propojit s pozměňovacím návrhem 24, protože tady říká, jak podpořit úsilí v eh, oblasti reformy trhu práce na jihu. Pozměňovací návrh 26 to je nový bod, který navrhuji doplnit do textu a který se týká Evropské občanské služby, což je pojem, o kterém se teď v Evropě hodně diskutuje a myslím, že je zcela na místě, abychom se o tom v tom stanovisku zmínili. A poslední pozměňovací návrh 27 eh, pana Filipa Bulanda kde se hovoří o financování na volný pohyb pracovníků a koordinaci systému sociálního zabezpečení. Připomínám, že Filip Bula je zpravodajem pro koordinaci systému sociálního zabezpečení a myslím, že to je určitě užitečný pozměňovací návrh, ale možná by bylo třeba ještě více upřesnit, co přesně chceme financovat. Protože financovat volný pohyb pracovníků to je velice ambiciózní a nákladný projekt. Eh, pokud bychom to skutečně formulovali takto vágně. Nicméně eh, určitě jsem si jistá, že kolegové navrhnou ještě nějaké další náměty. Omlouvám se za tuto velice vyčerpávající prezentaci pozměňovacích návrhů. Je to spíše výjimečné, ale vzhledem k tomu, že máme čas, tak jsem toho samozřejmě využila a pohovořila o tom trochu detailněji než abych jenom řekla prostě stručně, jsem souhlasím, nesouhlasím a podobně. Pan Man. Děkuji, paní předsedkyně. Takže ten čas byl dobře využit, podle mého názoru. A předsedkyně výboru může mít někdy poněkud více času než obvykle jde o to, abychom i my měli možnost se vyjádřit, ale myslím si, že to bylo e, důležité. Co se týče pozměňovacího návrhu číslo 10, já si myslím, e, to byl třeba Örek, který se k tomu e, vyjádřil. To znamená, nechce zde podporovat navýšení. Já myslím, že to souvisí s tím, že nevíme vlastně, jak to bude vypadat s globalizačním fondem. Zůstane nezávislým Eh, tak jak o tom hovořil pan předseda Barozo, nebo to byl, bude součást Evropského sociálního fondu, to se může také stát. Takže konstatovat zde, že je nutné ho navýšit, eh, to sice může být dobré, ale já bych v tomto smyslu podpořil tedy pana mm, Čaba Öry. My víme, že ho budeme potřebovat pro různé oblasti, ale zatím není jasná nomenklatura. Bude to nezávislý fond nebo bude součástí, proto tady musíme postupovat opatrně. A z tohoto důvodu eh, tento pozměňovací návrh číslo 10 je akceptovatelný. Dále souhlasím s 12. Eh, týká se to programu Progress. Ano, eh, progres nebyl dostatečně ošetřen a přitom se týká velice důležité oblasti. Je to velmi důležité téma z hlediska otevřené koordinační eh, metody. A eh, zde se hovoří o této částce 10 milionů. Já myslím, že to souvisí s důležitým politickým signálem. Je to velice relevantní. Dále, návrh 15 Tady se říká, že je nutné zdvojnásobit objem prostředků v ESF. Kdybychom měli nadbytečné peníze, můžeme to tak učinit. Ale já si myslím, že Evropský sociální fond je velice účinný, mnohem efektivnější než ostatní nástroje, které máme. To ukázalo ostatně dnešní diskuze. Proto eh, souhlasím s tím, že by se měl podporovat ESF, ale zdvojnásobit objem prostředků, tady trochu pochybuji. Myslím si, že to musí být vnímáno v celku, v obecních eh, souvislostech. Musíme se zamyslet nad tím, jaký dopad by to mělo eh, na ostatní oblasti. A víte, eh, že chuť členských států investovat do těchto prostředků není zrovna vysoká. Milá Pervanche, a teď bych chtěl podpořit návrh 24. Ten mi připadá velice dobrý, souvisí také s návrhem 23. Opět autorem je Čapa Öry. Jde o to, že bychom měli podporovat demokratické struktury. To je naprosto v pořádku. A paní předsedkyně, také podporuji pozměnící návrh 26. Myslím si, že Evropská civilní služba, to je velmi důležitý program, který není zatím příliš známý. Jde o to, aby zde byli mladí lidé motivováni. Musíme jim říct, ty můžeš něco udělat, my tě potřebujeme. Proto bych chtěl vyjádřit podporu tomuto návrhu 26 nemohu hovořit o Čaba Öry, ale my víme, že on je velice schopen předložit vyrovnané návrhy, takže myslím si, že v konečné diskuzi se nám podaří sjednotit. Děkuji mnohokrát, drazí kolegové za, tyto, za tento příspěvek, s jakým přistupujete k tomuto, k této zprávě. Paní Trně. Děkuji. Budu hovořit dánsky. Děkuji eh, za toto stanovisko. Je to velice eh, důležité stanovisko k rozpočtu 2012 já myslím, že v celku tady vládne duch jednoty. Ehm, tento rozpočet by měl podporovat tvorbu pracovních příležitostí, zvláště zelených míst, měl by podporovat sociální začlenování. A já se domnívám, že jsme na dobré cestě k dohodě. A domnívám se, že tato dohoda je velmi důležitá i z hlediska pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrh číslo 21. Eh, tady souhlasím eh, s paní předsedkyní, není to eh, přesné. Návrh 23. To znamená, zde ohledně tohoto návrhu Souhlasíme s tím, že tento bod je velmi důležitý z hlediska eh, solidarity. Ohledně Severní Afriky nesouhlasím s tím, že bychom to měli vyškrtnout. Nezapomeňme na to, že paní Ashton v březnu připravila důležitý program ohledně nové politiky sousedství. A jedním z bodů této politiky je vytváření pracovních příležitostí, zlepšování trhu práce. Nebylo by dobré, aby výbor Emploi nepodpořil takovouto myšlenku. A poslední bod. Pro zelené je velice důležité, aby tady byl návrh realistického rozpočtu nemáme k dispozici příliš mnoho prostředků, jsou zde rozpočtové restrikce a opravdu se musí bojovat za každé euro, které chceme získat navíc. Takže zdvojnásobení ESF, to je sen, není to realistické. Musíme si uvědomit, odkud pocházejí tyto prostředky. Nemůžeme si stanovovat tak vysoké cíle. Potřebujeme cíle, které budou realistické a musíme také realisticky vnímat používání těchto prostředků. Ale zelení mohou naprosto podpořit tento návrh z hlediska celku. Děkuji. Komise, chcete vystoupit a pohovořit o návrhu rozpočtu na příští rok v obtížných souvislostech? Možná by bylo užitečné poskytnout určité vysvětlení ze strany komise. Pan Schobesberger má slovo. Thank you very much. Děkuji vám. Myslím, že se vám podařilo velmi dobře schrnout eh, pozměňovací návrhy. K pozměňovací návrh 10 tady by bylo užitečné, abychom měli nějaké příslušné prostředky a pokud jde o pětku, tam e, se to zdvojení nezdá být realistické, protože by bylo těžké absorbovat celou tuto částku. Děkuji. Dobře, děkuji. Na tomto základě budeme moci ještě dopracovat návrhy a doufám, že získáme tedy silnou podporu v rámci našeho výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Zítra bychom měli přijmout zprávu. Když se nyní podívám na všechny tyto pozměňovací návrhy, Pane L. Jarik, vy jste mi ještě nezdělil, zda souhlasíte s tím, že stáhnete návrh 9. Dobře, tak mi to řeknete do zítřka. Prosím. Já jsem pochopil, co jste uvedla, ale je tady menší problém. Protože my vidíme, že nestabilní pracovní místa se rozvíjejí eh, v celé Evropské unii. Takže i kdybychom stáhli tento pozměňovací návrh, měli bychom najít určitou formulaci, která by se pokusila mm, vyjádřit to, že pracovníci v rámci těchto nestabilních pracovních míst disponují stejnými pracovními právy. Protože pokud to stáhneme úplně, tak tady zůstane tato potíž a nevyjádříme se tedy k tomuto problému. Mohla bych vám navrhnout, vzhledem k tomu, že budeme přepracovávat stanovis, eh, návrh 21, to je paní Tyrinen, pokud bude s tím souhlasit, tak bychom do tohoto návrhu v rámci nové formulace začlenili právě tento pojem nestabilních pracovních míst eh, v protikladu k důstojným pracovním místům. Mohli bychom tuto formulaci zasadit do tohoto návrhu 21? Ano. Paní Tyrinenová, chcete předložit návrh, nebo to mám udělat já? Vy zpracujete návrh. Takže měla by tam být moje připomínka a pak možnost zohlednit odkaz na nestabilní pracovní místa a začlenit to do tohoto pozměňovacího návrhu. Dobře, takže to je první bod, o kterém jsme se dohodli. Návrh 6. Tady navrhuji ústní pozměňovací návrh. Nikdo nebyl proti, takže budeme o něm hlasovat v této podobě. Pozměňovací návrh číslo 13. Tady GUE by nám měl sdělit, zda stáhne pozměňovací návrh nebo ho tam ponechá. Pokud ho tam bude chtít ponechat, budu muset navrhnout výboru, aby hlasoval proti. protože to nemá smysl. A dále bych panu Jovinovi navrhla, aby tam byl odkaz na Rómy v pozměňovacím návrhu číslo 18. Skombinovali bychom to zvláště s návrhem 17. Pan Öry. Návrh 21, tam paní Turnenová provede tu práci. Konstatuji souhlas pana Manes, Mana s návrhem 24. Eh, A co se týče návrhu 27, tady vidím, že Filip Boulon právě dorazil, tak by bylo možná vhodné, aby se pokusil toto vyjasnit v podobě ústního pozměňovacího návrhu vzhledem k tomu, že dnes mi připadá tento návrh příliš mlhavý. Ještě jedna věc, kterou mají jistě všichni nepaměti. Přála bych si, aby skupina GUE se skontaktovala s paní ono, Šarti, anebo to učiním já, a abychom navrhli ústní pozměňovací návrh na místo návrhu 15 Jedná se o úroveň globalizačního fondu. Dobře. Takže za takovýchto podmínek budeme schopni zítra hlasovat ohledně této zprávy. A nyní se dostáváme k bodu 8 našeho programu, ale já jsem byla informována, že naše zpravodajka zde zatím není, má jiné povinnosti, takže přejdeme na bod 9 EU a Čína, nevyvážený obchod. Tady je naším navrhovatelem Dirk Sterksk, který byl tak laskav a souhlasil s tím, že ho předsuneme takto a děkuji mu za to, dávám mu slovo. Děkuji. A v první řadě mi dovolte poděkovat všem mým kolegům kteří předložili 60 pozměňovacích eh, návrhů ke zprávě, která má jen několik odstavců. To signalizuje, že otázka trhu s Čínou je něco, co máme mnozí z nás zamysli, na mysli. Já eh, nemohu než eh, se všemi těmito kolegy souhlasit, ale zpráva by neměla se rozšířit, nabobtnat natolik, abychom ztratili ze zřetele podstatu věci. Takže já se pokusím z toho připravit nějaké kompromisní pozměňovací návrhy a pak se k tomu v budoucnu vrátíme a kolegové řeknou, jestli je to pro ně přijatelné nebo ne. Existují určité limity. Jestliže třeba si myslíte, že otevření čínského trhu vůči kapitalismu je samo o sobě špatné a vede to k nějaké regresi, pak nevím, jak to můžete sloučit s čímkoliv, co je v mé zprávě. Třeba pan Helmer, který má úplně jiný postoj, eh, než to, co říkám, než je to, co říkám ve své zprávě. Takže jsou tu některé návrhy, které prostě nebudu schopen zapracovat do kompromisních návrhů. Nejlepší, o co se můžeme pokusit v rámci výboru, je držet se eh, vlastních témat. Jsem tam, jsem tedy narazil na některé návrhy, které nebude snadné zapracovat. Musíme hovořit a zastávat se respektování sociálních práv a dalších. Jak na to tak často poukazuje Tomas Mann a další. Z mého hlediska bude problematickým tématem duševní vlastnictví. Není to naše specializace, ale omezení, tam, kde se hovoří o omezení vývozu budeme se nad tím muset zamyslet, ale není to naše role se k tomu vyjadřovat. To je záležitostí mezinárodního obchodu. Máme tu některé velmi cené doplňky, pan Lamberts, ale jak, do jaké míry se nám je podaří zařadit do textu, to uvidíme. V příštích dnech před vás předstoupím s kompromisními návrhy. Otázka ovšem je, o co vlastně žádáme komisi? Jestliže víme, že nedojde k dohodě mezi Evropskou unii a Čínou, nemůžeme říct, že nemůže komise uzavřít dohodu bez eh, například uzavření eh, bez definitivního vyřešení některých aspektů čínského trhu. Víme, že tím eh, zablokujeme komisi činnost. Je tu pozměňovací návrh 19, pan Gaetano, tedy pan Koferáty, pokud budeme žádat, aby všechny obchodní dohody obsahovaly některé závazné doložky, které budou výslovně něco požadovat, tak to není způsob, jak můžeme s Čínou jednat. Je třeba být realističtí, dosáhnout maximum možného. a zlepšit tak naší vyjednávací pozici ve vztahu k Číně, dosáhnout zlepšení směrem k mezinárodně uznávaným standardům práce. To je z mé strany zatím vše. S radostí si vyslechnu poznámky kolegů a těším se na další spolupráci. Thank you. Thank you, Mrs. President. I shall speak in... Děkuji. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji a netrpělivě očekávám naše setkání, které by nám mělo umožnit dopracovat toto stanovisko, které je určeno INTA. Měli bychom uplatnit přístup, který by skutečně zohlednil příslušnost našeho výboru pro zaměstnanost a sociální věci a naši politiku. Chtěla bych vyjádřit podporu stanoviska zpravodaje z hlediska velkého počtu pozměňovacích návrhů, které se týkají lidských práv. Je tam také jeden pozměňovací návrh, který je dosti choulostivý a týká se duševního vlastnictví. Podporuji samozřejmě pozměňovací návrhy, které jsem předložila já sama. A tyto pozměňovací návrhy eh, zdůrazňují spolupráci a také výměnu zkušeností v této oblasti. Chtěla jsem zdůraznit problém spolupráce, včetně ochrany práv a zájmů eh, přistěhovaleckých pracovníků. Položila jsem důraz na úlohu, kterou musí sehrávat evropské společnosti z hlediska investic v Číně. Zvláště z hlediska klauzule, která se týká sociální odpovědnosti. Je to stanovisko, které je učeno výboru INTA. Toto stanovisko má velice zajímavý název a umožňuje předložit analýzu situace. Mám otázku, nevím, jestli je pouze retorická, ale máme tady velký počet pozměňovacích návrhů, který svědčí o významu těchto vztahů. Čína je velkým subjektem v tomto ohledu. A myslím si, že v obchodních dohodách, v dohodách VTO, Evropská komise musí společně s námi sehrávat důležitou roli a měli bychom požadovat přijetí této sociální doložky. Sociální doložka je velmi důležitá v těchto dohodách. Velice bedlivě jsem sledovala poslední setkání mezi USA a Čínou, které skončilo 10. května. Jednalo se o ekonomickou a sociální spolupráci v oblasti celkového rozvoje. Já jako stínová eh, zpravodajka jsem chtěla upozornit na velmi důležitou úlohu, kterou musí sehrávat EU jako celosvětový hráč také ve vztahu k Číně. Doufám, že se nám podaří přijmout kompromisy, které zdůrazní význam vztahu mezi EU a Čínou v souvislosti s globálním vývojem. Jsem si eh, jist, jistá, že najdeme nejlepší možnou formulaci z hlediska tohoto problému. Děkuji. Děkuji, pan Tomasman a pak paní Lambert. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také zpravodaji je naprosto jasné, že tam nemůžeme dát všechno, nemůžeme tam dát všechny klauzule ohledně lidských práv, musíme tam mít těžisko, které je právě v oblasti zaměstnanosti. Takže toto je mi jasné. Já jsem také podal návrh ohledně ochrany autorských práv. Já vím, že je to tak na hranici, možná, že to tam nezbytně nepatří. Ale co je důležité, je právě toto prohlášení, které tady zaznělo. A sice sociální doložka. Ta by tam měla být. Víte, že Čína je jedním z největších subjektů, rozvinuli exportní dimenzi, která už je opravdu velmi dobrodružná. A pokud tam se nebude dodržovat tato doložka, pokud se nebudou dodržovat eh, práva hm, pracovníků, tak se musíme ozvat. To je velmi důležité. Samozřejmě si musíme být vědomi našich možností z hlediska vlivu Samozřejmě, že bychom byli rádi, kdyby se postupovalo podle našich eh, právů, ale Čína je samozřejmě součástí VTO, takže musí dodržovat tato pravidla. Co se týče návrhu 26, tam jsem chtěl eh, právě zdůraznit, že musíme mít funkční dialog, který by nám umožnil zlepšit eh, podmínky práce. Nebo je to návrh 27. Tam jsem eh, chtěl eh, podpořit eh, dialog ohledně práva, který musí vést k určitému výsledku. Nesmí to být pouze jakýsi alibismus. Tady se musíme snažit o udržení našeho tlaku. A v návrhu 48 zdůrazňuji, že právě v otázkách toho, Eh, středního stavu, stavu musíme naplnit odpovědnost eh, z hlediska eh, těchto sociálních norem. To znamená, nesmíme dopustit, aby se opomíjela tato práva z hlediska některých oblastí. Ale jistě určitý pokrok tady je patrný, nejsme mm, jaksi slepí. A myslím si, že tato oblast sociální dimenze je velice důležitým faktorem pro budoucnost z hlediska prosazování, z hlediska sociálních partnerů a také v souvislosti s možností pracovníků eh, se volně pohybovat a dožadovat svých práv. To není jednoduché v tomto systému, všichni to víme, je tam celá řada problémů, ale jsou tam první květinky, které začínají růst a myslím si, že bychom to neměli ignorovat. Měli bychom tady najít zodpovědné kompromisy a zaměřit se na to, co my můžeme eh, zajistit v rámci výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Já jsem přesvědčen, že budeme mít dobrou zprávu, která eh, poskytne novou dimenzi a to bude moci snadno převzít také výbor INTA. Myslím si, že jsme na velmi dobré cestě. Děkuji vám. Já chci poděkovat panu zpravodaji za stanovisko. Když se podíváme na pozměňovací návrhy, je zřejmé, že někdy, když se rozhodujeme mezi nimi, tak můžeme přijít o některé užitečné podněty, takže bude klíčové, jaké budou eh, ty kompromisní návrhy. Musí to mm, zůstat eh, jasné, můžeme hodně kritizovat z hlediska toho, co se děje v Číně, z hlediska zákazu odboru a tak dále. Ale co je důležité, je, jak to zlepšit. Thomas Mann říká, že musíme věnovat pozornost i některým pozitivním jevům, které se objevují a podpořit je. Jinak budeme sice silní, pokud jde o kritiku, ale nikam nás to neposune. Když se podíváme na ty kritické poznámky v souvislosti s diskuzí o rozpočtu, tak někdy kritizujeme stejným způsobem i vlastní politiku. Jistě je tu asi rozdíl roz, intenzity té kritiky, ale ty jevy jsou obdobné. Když žádáme o sociální doložku a podobně, musíme si také uvědomit, jak jsme na tom s vlastními standardy. To, co bylo řečeno o sociálním dialogu, že to zapadá do, částečně do návrhu 26 Tomase Mana, pro nás otázka toho dodavatelského řetězce je důležitá. Když se podíváme, kolik eh, těch činností se nyní řeší prostřednictvím subdodavatelství. Otázka sociální doložky je důležitá nejenom pro pracující v Číně samotné, ale také v důsledku dopadu, které Čína má na jiné státy, třeba v Africe, protože tam má, vlastní, mají, má Čína vlastní projekty, ale v mnoha zemích Asie je tomu stejně. Vítám konstruktivní kompromis na toto téma a povšimla jsem si také těch připomínek ohledně zásadních rozdílů přístupu některých eh, kolegů, které znemožní kompromis v těchto otázkách. Ale je důležité, abychom si udělali jasno v tom, které návrhy spadají do tohoto stanoviska a které by měly být ponechány spíše výboru pro obchod. Děkuji. Děkuji. Ještě se někdo hlásí? Pokud tomu tak není, já bych udělala dvě, tři připomínky. Především bych vyzvala autory jednotlivých pozměňovacích návrhů a mám na mysli zvláště pana Tomase Mana, ale také pana Koferatyho, aby pokud e, tyto návrhy se týkají lidských práv, aby případně ještě promysleli formulaci, kterou, jste, kterou původně předložili. A možná v diskuzi se spravodajem by bylo dobré se soustředit na kompetence výboru, protože široké pojetí lidských práv samozřejmě zahrnuje také práci a sociální práva. A je to právě pod tímto zorným úhlem, eh, pod jakým náš výbor se zabývá touto otázkou. Moje druhá připomínka navazuje na to, co řekl zpravodaj ohledně sociální doložky. Já se domnívám, že jeden z důvodů obchodní nevyváženosti, to je přímo název této zprávy, souvisí právě se způsobem, jakým probíhají obchodní výměny s Čínou. To totiž probíhá bez reciprocity a reciprocita by měla být základem volného obchodu. Myslím si, že je na čase, abychom do toho zabudovali pojem správné obchodní výměny a pojem reciprocity. To jde v obou směrech. My dobře víme, že i evropské podniky v současnosti mají obrovské potíže s odbytem některých jejich konečných výrobků v Číně. A to neodpovídá duchu VTO. Jehož eh, členem je Čína. Poctivě řečeno, z hlediska našeho výboru tato otázka sociální doložky, já jsem registrovala to, co jste řekl, pane zpravodaji, že nebudeme nutit komisi, aby vyjednávala o sociální doložce s Čínou. Možná jsem vám neporozuměla dobře, ale já se domnívám, a pro mě je to opravdu zásadní bod. K tomu bych ještě připojila environmentální doložku, ale to je na kolegovi Lajnenovi a dalším, eh, dalších kolezích, aby toto vyřešili. Ale podle mého názoru je to naprosto nutný bod. Takže první připomínka. Byla bych ráda, kdyby kolegové případně upřesnili lidská práva, pracovní práva, sociální práva. Za druhé, sociální doložka je velmi důležitá, a musíme mít vhodnou formulaci. A dále by zpravodaj měl zpracovat kompromisy a pokusit se do toho začlenit pojem reciprocity a spravedlivých obchodních výměn. Eventuálně bych já potom předložila ústní pozměňovací návrh v tomto duchu. Takže nikdo se dál nehlásí a proto dávám slovo opět našemu zpravodaji. Omlouvám se, jestli jsem špatně pochopila to, co řekl ohledně sociální doložky. Eh, Děkuji. Ano, jistě, že sociální dialog je nezbytný mezi oběma partnery, mezi Evropskou unii a Čínou. My, jakožto výbor a, nebo parlament jako celek můžeme žádat, aby v případě dohod mezi EU a Čínou existovaly závazné doložky. To je jiný přístup než pouhý sociální dialog, což teď eh, provádí komise. A Čína se podílí na celé sérii různých eh, obchodních jednání. V, ve hře jsou environmentální otázky, i sociální otázky a je to citlivé. Co můžeme od komise čekat? Já myslím, že nemůže. Ten, ten dialog existuje, je to, je to dobré a my ho musíme podpořit Ale podle mě se Čína přihlíží k našim názorům, pokud jde o organizaci sociální legislativy. Mnoho z toho, co oni dělají, vychází z toho, co děláme my. Tady dokonce část toho sepsali britští profesoři, kteří se specializují na tuto oblast. Takže já neříkám, že bychom neměli vést sociální dialog s Čínou, právě naopak. Mnoho pozměňovacích návrhů se snaží zajistit, aby eh, evropské podniky dodržovaly pravidla. Ale já myslím, že problematické nejsou většinou cizí podniky, které investují v Číně, ale čínské podniky. Tajvanské třeba které investují v Číně. Všechno bude v pořádku. Pokud si myslíme, že všechno bude v pořádku jen tak, jen když budou všechno dodržovat naše podniky, tak to není pravda. Ehm, dagen, Děkuji eh, za všechny připomínky. Budu se snažit zpracovat kompromisy zapracovat vaše podněty do textu, aniž bych ten, tím ten text příliš zatížil, příliš ho prodloužil, protože pokud bude příliš dlouhý, tak naši kolegové z mezinárodního obchodu nebudou eh, tolik ochotní se jim hloubky zabývat. Děkuji vám všem za podněty, kompromisy budou brzy. Ehm, Děkuji, pane zpravodaji. Možná jsem ještě ve svém vystoupení měla říci, že byste se ještě měli podívat na návrhy 33 a 56 pana Helmra, které vlastně jednak jsou vzájemně v rozporu a navíc jsou nepřípustné. A tak mi pak řekněte, co si o tom myslíte, až až dojdeme k diskusi o kompromisních návrzích. Pan Helmre. Eh, als het gaat over de toelaatbaarheid. Děkuji. Že pokud je řeč o přípustnosti návrhu, tak v tomto směru jsem v rukou předsednictví. Já to jako zpravodaj nemohu posoudit. Mohu, pokud říkáte, že to není přípustné, ne, tak to mohu zohlednit s ohledem na vaši moudrost, na váš názor. Děkuji, pane zpravodaji. Já jsem eh, tady chtěla jenom upozornit na návrh, který zřejmě učiním. Takže 15. června budeme projednávat ty kompromisní návrhy a hlasovat budeme 16. Paní Gerling je už tady, takže jsem ráda, že mohla přijít a dám jí slovo pokud jde o návrhy k jejímu stanovisku, o úpadková, o zprávě úpadková řízení v souvislosti s právem EU tím se obchodních společností, máte slovo. Thank you. Um... Děkuji. Dovolte mi poděkovat všem stínovým zpravodajům k této zprávě Vedli jsme už předchozí jednu výměnu názoru, ale příliš těch názorů tam nebylo, ale nicméně pozměňovacích návrhů bylo hodně. Takže to bylo trošku větší výzvou, než jsem čekala původně. Ale s pomocí stínových zpravodajů jsme nakonec zdánlivě nesměřitelné eh, pohledy zpracovali do podoby poměrně rozumných a přijatelných kompromisů, i když ještě zůstalo pár věcí, které jsou stále nerozhodnuté. Ve zprávě se nachází několik komplikovaných bodů. První. Existovala velmi živá diskuze nad téma, jestli toto stanovisko splňuje svůj účel z hlediska krize. Mnozí kolegové se obraceli na současnou krizi a jak to do toho zapadá. A jiní zase mají za to, že tato zpráva není jenom o této krizi, ale že musí být uspůsobená všem možným okolnostem včetně okolnostem růstu a prosperity v budoucnu. O tom se vedla určitá diskuze a je jasné a nevyhnutelné, že za takových okolností některým krize vytane na mysli, ale my jsme se snažili, aby to bylo obecnější. Kromě toho jsme také vedly některé diskuze o kompromisu B, kde se hovoří o úpadku a z některých stran se ozývala přání vyjasnit termíny. Podle mě toto není vhodné místo k vyjasnění. Mohli bychom zabřednout do mnoha různých eh, rozsudků Evropského dvora. Každopádně o těchto věcech se hovořilo. To kompromisní znění je dobré. A když hovoříme o úpadkovém právu, neměla by to být záminka pro regulaci zaměstnanosti na evropské úrovni. Jsem si vědoma, že v některých skupinách se ještě stále jedná o pozměňovacím návrhu 28, a já si myslím, že i když by to znamenalo vyškrtnutí části zprávy, tak spíš bych podpořila ty pozměňovací návrhy 25 eh, až 27 než 28. To je z mé strany pro tuto chvíli vše. Děkuji. Děkuji, pan Cerkas. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl eh, omluvit eh, paní Hreněrovou, stínovou zpravodajku za SAD, která v současnosti v tomto okamžiku hlasuje na jiném výboru parlamentu, ale jejím jménem bych tedy chtěl říct pár věcí. Za prvé, Eh, bych eh, chtěl poděkovat Julie Gerling eh, za opravdu ten její pozitivní příspěvek do diskuse. Nicméně naše skupina stále ještě má určité zásadní problémy, pokud se týká pozměňovacího návrhu B, máme pocit, že tady se prostě říká tak nějak jednou provždy, že nebudou moci být společná pravidla pro zaměstnanost v um, Evropské unii. Já jakožto Španěl eh, Ehm, trochu trpím tím ani ne tolik, že by byla nějaká společná pravidla z EU, ale že, by byla, že tady jsou zaváděna společná pravidla z Berlína. Takže tady musíme být velice opatrní, když je snaha na mezivládní úrovni vytvářet nějaká pravidla povinná pro všechny ehm, a ehm, vlastně pravidla, která by se týkala kolektivního jednání, věku odchodu do důchodu a podobně. Já tedy myslím, že nejopatrnější by bylo, abychom vyškrtli toto poměrně výrazné sdělení, tak aby v té bitvě nebyly vítězové ani poražení a abychom tady opravdu neotevírali tu velice palčivou otázku toho, jestli budou nebo nebudou nějaká společná pravidla pro pracovně právní vztahy v Evropě. Doufám, že paní Gerlingová eh, to tady ještě analyzuje a nebude to brát za hotovou věc, protože to je pro naši eh, skupinu poměrně důležitá podmínka, abychom mohli na kompromis přistoupit. A podobný komentář máme k pozměňovacímu návrhu C, k té poslední větě, protože tady opravdu otevíráme takovou ideologickou diskusi, která by k něčemu nevedla. My bychom byli pro tento pozměňovací návrh, pokud se vyškrtne ta poslední věta jinak tady mohu říci, že ta diskuse byla velice zajímavá. Já doufám, že se podaří vyřešit tyto dva problémy, abychom mohli eh, o tomto, toto stanovisko bez jakýchkoliv výhrad schválit. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji paní Gerling za tu zprávu a také za kompromisy, které můžeme v celku podpořit. Myslím, že došlo k velkému pokroku oproti původnímu postoji v tom smyslu, že ta směrnice až dosud byla velice užitečná v oblasti nebo v případě úpadku, zejména v období krize, ale jak ona sama říká, tato zpráva by vlastně neměla vystihovat jenom krizové situace. My se domníváme, že je třeba směrnici vylepšit, aniž bychom ovšem nastavovali nějaké nižší parametry, než které platí nyní. E, to byl takový trochu první sporný bod, kdy my jsme byli spíše pro harmonizaci právních předpisů, protože pokud skutečně chceme bojovat proti té takzvané úpadkové turistice, tak je třeba eh, harmonizovat eh, některé záležitosti tak, aby se znemožnilo firmám hledat vlastně to nej, ty nejvýhodnější právní předpisy. A my jsme tedy harmonizaci považovali za takové úplné minimum. Eh, paní Gerling byla spíše pro vlastně usnadění vztahu mezi státy, ve eh, snaze případně harmonizovat, ale my jsme v podstatě byli proto, aby se skutečně harmonizovalo. Cílem samozřejmě je chránit zaměstnance a další věřitele s tím, že v podstatě zaměstnanci by měli být privilegováni v rámci věřitelů, v rámci skupiny věřitelů. Říkal jsem, že tedy jsme se domnívali, že je třeba určité harmonizace, zároveň ale je třeba zachovat subsidiaritu a právo členských států v určitých oblastech, eh, kde není možné jejich právo spochybňovat, je to zejména pracovní právo. ale kromě toho jsme se snažili ty úvahy posunout trochu dál v souvislosti s tou harmonizací a zabývat se podrobněji některými postupy, zejména pokud jde o obsahu eh, vlastně těch náhrad eh, nebo odstupnému pro věřitele a zaměstnance, úrovně záruk, o eh, lůtách pro řízení a o koordinaci či centralizaci řízení, tak aby vznikl nějaký systém, který by na přeshraniční úrovni informoval o probíhajících úpadkových řízeních. Nechci zabíhat do detailů předložených pozměňovacích návrhů. No. <clears throat> My v podstatě se můžeme stotožnit s těmi kompromisy na paní Gerlingové, ale takové tedy byly ty eh, hlavní myšlenky, které stály za předložením našich pozměňovacích návrhů a kromě toho ještě předložíme několik dalších pozměňovacích návrhů na výboru Jury, tak aby se zlepšil celý systém úpadkového řízení. Děkuji. Ještě někdo další chce vystoupit? Pan Kas- Ka- Kacič. Ça marche. Merci, madame. I want to start by congratulating... Děkuji. Na úvod mi dovolte, paní Gerling, poblahopřát k její zprávě. Úpadkové řízení to je eh, otázka, která je velmi ožehavá, někde dokonce politicky explozivní. V průběhu této krize ve všech členských státech docházelo k mnoha úpadkovým řízením, víme, jaký dopad to může mít na pracující, kteří přijdou o práci a kteří již předtím měli po mnoho měsíců nízké příjmy, ale každopádně se jedná o legislativu, která bude mít dopad i za horizontem této krize. Úpadkové řízení jako takové nemusí být v plné míře v kompetenci Evropské unie ale musíme tam, kde to lze a tam, kde existuje politická vůle, dělat to, co je pro vnitřní trh nejlepší a to, co je nejlepší pro zaměstnance. V případě úpadku zaměstnavatele i zaměstnanci jsou vystaveni velkému tlaku. Když zkrachuje nějaká firma, tak úvěrové úvě, eh, samozřejmě věřitele a finanční instituce všichni eh, dali nějaké prostředky v naději na zisk za určité riziko. Pracující zase investovali svůj čas a svou práci v naději na eh, zaručený plat. A tímto kompromisem se snažíme alespoň koordinovat tam, kde nelze harmonizovat řízení eh, tak, aby docházelo k rovnému zacházení eh, mezi jak věřiteli, tak i zaměstnavateli a zaměstnanci. Zaměstnanci musí mít v těchto řízeních významné slovo. Děkuji. Teď myslíme, že už se opravdu nikdo další nehlásí a vracím tedy ještě slovo kolegyni paní Gerling. Thank you. Děkuji. Já si s paní Reně promluvím o otázce, která tu byla nadnesena na začátku. Mě to trochu zmátlo, ale bilaterálně si to vyříkáme. Já jsem v úvodu hovořila o pozměňovacím návrhu 28, což je to, o čem hovořil pan Bulon. on eh, předložil velmi podrobné pozměňovací návrhy, kterých se hovoří a o bonusech, sociálních eh, dávkách a příspěvcích. Já nevím, jestli to mělo být úplně vyčerpávající, ale je to každopádně podrobné. Můj přístup je velmi odlišný, protože já si nemyslím, že tady je vhodné místo pro takovou míru podrobností. ale domnívám se, že tam, kde se zaměstnanci ocitnou v té nezávidění hodné situaci, kdy pracují pro společnost, která je v úpadku, tak musí jim být dána zvýšená priorita. Takže by mělo být doporučení určitého preferenčního postavení v seznamu věřitelů. To je poněkud jiný přístup ke stejnému problému. Takže já bych dala na zvážení pozměňovací návrh 50, kterém se velmi jasně hovoří o tom, že komise by měla zvážit legislativu, která umožní, aby zaměstnanci se dostali výše v té hierarchii věřitelů. Já nehovořím často o harmonizaci, ale v tomto směru se domnívám, že harmonizace těchto pravidel by byla e, užitečná, pokud jde o věřitele. A spíš než abychom e, používali nějaký vyčerpávající seznam různých podmínek, což je velmi těžké, protože takový e, seznam nemusí být úplně neprůstřelný. Je tu jistý rozdíl v přístupu a bylo by dobré si to ujasnit, než se dostaneme k hlasování. Ale jinak myslím, že tu zazněly některé, některé velmi rozumné kompromisy a e, těšíme se na jejich zpracování v příštích dnech. E, Dobře, takže chápu, že se skontaktujete s paní Rině, abyste si ověřili, jakým způsobem by bylo možné zlepšit kompromisní návrhy. A v takovém případě budeme hlasovat zítra. Ohledně těch deseti kompromisních pozměňovacích návrhů. Takže, jak jsem uvedla na začátku našeho jednání, dostáváme se k bodu číslo 13. A při té příležitosti bych vám chtěla prezentovat návrh stanoviska, který by náš výbor měl zaslat ITRE. Jedná se o řešení otázky bezpečnosti těžby ropy a zemního plynu v pobřežních vodách. Kolegové si mohli všimnout, že se jedná o reakci na sdělení komise z října minulého roku. Je to sdělení, které reaguje na drama, ke kterému došlo v dubnu 2010 v Mexickém zálivu, kdy Deepwater Horizon, tato ropná plošina, vybuchla já si pamatuji, že náš parlament podle mého názoru se vyjádřil proti zákazu těchto eh, činností těžby ropy. Tedy parlament se nevyjádřil proti eh, aktivitám tohoto typu v pobřežních vodách. Bohužel, říkám já, v každém případě z toho musíme vyvodit důsledky z hlediska bezpečnosti fungování těchto plošin. A to z důvodu, že velice často tyto nehody souvisejí s lidským faktorem, který selže určitým způsobem. Samozřejmě také příroda je velice dynamická, nemáme ji vždy pod kontrolou, ale velice často se jedná o lidské rozhodnutí, které je příčinou nehod tohoto typu. V tomto konkrétním případě víme, že to nebylo možná přímo v souvislosti s podmínkami práce na této plošině, ale mm, souviselo to s určitou pozorností ohledně indikátorů, které byly podceněny. Je tady určitá kultura eh, rizik, která by se měla šířit, to znamená, že rozhodnutí by se měla přijímat v tu vhodnou dobu. Takže víte, jaká je tady procedura, jak je tu postup z hlediska zahájení této diskuze. Já vás musím informovat, že jsem již dostala připomínky agentury z Bilbao. To je agentura, která se zabývá bezpečností a zdravím zaměstnanců. Tato agentura globálně podporuje náš přístup a doplňuje tento přístup o několik aspektů, který budu za chvíli hovořit. První odstavec samozřejmě hovoří o specifiku odvětví těžby ropy, práce na těchto plošinách, o rizicích, tedy z hlediska lidského faktoru, které s tím souvisejí. Bylo by vhodné doplnit tento přístup tím, že bychom zdůraznili také způsob, jakým je uplatňováno existující právo a jak je kontrolováno dodržování tohoto práva. To je zatím aspekt, který je nedostatečný. Teprve pak je nutné se zabývat posílením tohoto systému. Druhý odstavec se vztahuje na znovu otevření přeskoumání směrnice. Hovoří se o přístupu komise z hlediska přeskumu této směrnice. A v této souvislosti já navrhuji maximální harmonizaci a nikoliv minimální. Samozřejmě v některých oblastech je možné o tom diskutovat, zda není vhodné použít jiný typ harmonizace, ale zde myslím, že je vhodné podporovat maximální harmonizaci. V bodě 3 opětovně se vyjadřujeme ke kontrolním orgánům, inspekčním orgánům. I zde agentura Bilbao se domnívá, že tento návrh je užitečný. Bod 4. Do toho jsme vtělili přístup našeho výboru k této problematice. A říkáme, že pokud si přejeme, aby tyto normy byly dodržovány, je nutné, aby se to opíralo o konzultaci se zaměstnanci, kterých se to týká, včetně definování samotných ustanovení. Bod 5. Tady Požadujeme, aby se stanovily podmínky odborné přípravy pracovníků. Agentura Bilbao mi předala připomínky, kde uvádí, že je nutné doplnit tento přístup tak, aby se jednalo o celosvětový požadavek. To je velice důležitý bod. Opět vycházíme z té stejné představy. Samozřejmě tomu tak musí být na globální úrovni, ale to není důvod pro to, abychom nezačali s tou prací u nás. Možná bychom tam mohli ještě něco připojit, tak abychom zajistili, že evropská ustanovení se budou konkrétně uplatňovat i na neevropské lodě, které pracují eh, v těch eh, teritoriích, které jsou evropská. Možná bychom mohli toto upřesnit v souvislosti s touto zprávou. Šestý bod. Tam se právě hovoří částečně o tomto znepokojení. Uvádí se zde úloha subdodavatelů. Nejenom v tom konkrétním případě, ale také v případě Eriky a mnoha dalších eh, případech docházelo k selhání z důvodu nedodržování norem ze strany samotných subdodavatelů, takže to je důležitý bod. A nakonec poslední bod, který se požaduje aby společnosti se sídlem v Unii uplatňovaly všechna stejná pravidla z hlediska zdraví a bezpečnosti pracovníků. Je to otázka postoje nadnárodních společností. A to je aspekt, který bychom měli zohlednit. Poslední bod. Chtěla bych uvést, že agentura z Bilbao nás upozorňuje na skutečnost, že probíhá vyšetřování. My zatím nemáme samozřejmě závěry tohoto šetření. To znamená, nemůžeme plně zohlednit všechny tyto prvky. Nicméně to nám nebrání v tom, abychom zdůraznili ty aspekty, které jsme právě zmapovali v tomto textu. Takže tím jsem ukončila tuto prezentaci. Nejdříve bude hovořit pan Mann a pak paní Lin. Děkuji, paní předsedkyně. Tato diskuze mi připomíná zasedání ve Štrasburku, kde jsme hovořili o 25 letech po Černobylu. A v parlamentu eh, se divili trochu, že jsme se tím zabývali my v rámci našeho výboru a nikoli v rámci výboru Envy. Zabýváme se totiž tím, za jakých podmínek eh, tito lidé tam pracují, za jakých podmínek a jakým zvláštním eh, rizikům jsou tito lidé eh, vystaveni. Teoreticky je to jednoduché, samozřejmě mají helmu, mají prostě ochranný oděv. Ale v této oblasti těžby ropy jde o to, aby tam bylo přesné školení, průprava, tak, aby bylo možné reagovat. A musíme konstatovat, a zažili jsme mnoho takovýchto reportáží, že pracovní doba je tam pouze teoretická. Mnoho lidí si na to stěžovali. A je pravda, že bylo poukázáno na to, že my se tím nezabýváme. A já myslím, že to je náplň výboru EMPLu a je to velmi důležité. Musíme zajistit, aby tady byly jednoznačné podmínky, aby se kontrolovalo dodržování pracovní doby a aby byla zajištěna bezpečnost, aby se prokázalo, že lidé jsou dostatečně připraveni a vědí, o co jde. Lidé, kteří tam žijí a pracují, tak eh, podávali svědectví o tom, jak je velice eh, těžké reagovat eh, v těch nečekaných situacích. Samozřejmě, když všechno dobře probíhá, není tady žádná potíž. Ale pro případ takovýchto eh, mimořádných situací musíme mít odbornou přípravu na vysoké úrovni, proto podporuji požadavky paní předsedkyně, které jsou důležité. Je tady jeden bod, který je důležitý. Nejde jenom o to, aby tedy ten hlavní zaměstnavatel to kontroloval, ale také je nutné podrobit subdodavatele této kontrole, to znamená eh, ty firmy, které pracují případně jenom dočasně, nebo pracovníci, kteří jsou tam dočasně. Musíme vždy přesně vědět, kdo má hlavní odpovědnost. Mimořádně vítám tento návrh, který jsme připravili v rámci našeho výboru a myslím si, že ITRE přejme Eh, tyto naše představy. Eh bien, merci. Děkuji. Paní Lin. Yes, thank you. Uh, yeah. Děkuji. Tato záležitost je opravdu stěžení. A to zejména s ohledem na globální povahu tohoto odvětví. Takže nějaká globální iniciativa, která by vzešla třeba i z eh, agentury Bilbao, by byla vítána. My nemůžeme nic prosazovat na globální úrovni, ale můžeme, můžeme začít úrovní evropskou. Už máme směrnici o pracovní době eh, pracovníků, kteří eh, pracují v pobřežních vodách, ale je důležité, abychom zajistili jejich implementaci, implementaci stávajících pravidel a abychom byli schopni posoudit, jestli lidská chyba nastala v důsledku eh, nesprávného uplatňování legislativy. Předtím, než přistoupíme k vytváření dalších právních norem, musíme přihlížet k legislativě, kterou už máme. Hovoří, pokud je rozhodu, se rozhodujeme mezi maximální a minimální harmonizací, tak komise momentálně reviduje tu směrnici, která je zatím velmi krátká, hovoří o bezpečnosti a zdraví při práci. Jestli je potřeba přistoupit k harmonizaci, nevím, ale každopádně pokud jde o to, jak preskriptivní máme být z hlediska komunitárního, tak já myslím, že není správné, abychom to maximalizovali. Eh, pokud jde o audity pracovní doby a záchranných operací, ano, to by bylo užitečné, ale nevíme, jestli k tomu teď dochází používání inovativních opatření, třeba těchto kontrol. To by mě zajímalo. Zejména by mě zajímalo, jak to probíhá teď jakým způsobem inspekční orgány provádí kontroly. Pokud se to neděje, bylo by vhodné k tomu přistoupit. Ale musíme si uvědomit, jaké je naše východisko, kam se posoupáme, posouváme. Ano, a aktivní účast samotných pracujících je důležitá. Bez jejich účasti těžko můžeme zajistit plnění legislativy oblasti bezpečnosti práce. Další výzvy, například školení v oblasti bezpečnosti práce, kterému byly, byly, eh, do kterého byly zahrnuti i subdodavatele. Ano, to je důležité. Někdy ty incidenty jsou způsobeny právě subdodavateli, kteří nebyli náležitě vyškoleni. Uvidíme, co vzejde z výsledku studie agentury v Bilbao, ale ta globální iniciativa je rozhodně něco, co stojí za zvážení. Um, merci, Děkuji. Nikdo další se nehlásí, takže já bych zareagovala. Děkuji panu Manovi za podporu A co se týče vystoupení paní Lin, se týkalo otázky maximální harmonizace. V bodu 1 konstatuji, že podporujete myšlenku, že otázka že otázka uplatňování tady musí zaznít a je to důležitý bod. Jeden z důvodů, proč uplatňování není dostatečné, je právě absence maximální harmonizace, kde pravidla nejsou jednoznačná. Jedná se o oblast, kde by to mohlo být užitečné. Bod 3. To je otázka inspekčních orgánů. Chtěla bych vám přečíst komentář agentury z Bilbao, takže audit a inspekce jsou součástí širší otázky nastavení vodného systému pro řízení bezpečnosti. Další regulátoři to běžně vyžadují a požadavky pro operátory, kteří by to měli zajistit v rámci udělení licence, není nic neobvyklého. Takže myslím, že to indikuje, že bychom se měli eh, zabývat touto oblastí. Děkuji kolegům za jejich příspěvky. A na tomto základě by bylo dobré, kdybyste předložili všechny možné pozměňovací návrhy, možná ne příliš mnoho, tedy v rozumné míře, v rozumném počtu. Vzhledem k tomu, že je budete moci vypracovat pouze v angličtině, tak to možná omezí počet těch návrhů a to, ten elán k vypracování návrhu. Jaká je lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů, vzhledem k tomu, že se o tom bude hlasovat v ITRE. Tedy je to 30. května do 17 hodin to znamená pondělí, příští pondělí. A připomínám, že tyto pozměňovací návrhy mohou být předloženy pouze v angličtině. ITRE bude hlasovat 16. Takže bychom to měli udělat v jednom, diskutovat a odhlasovat 15. června. Tím jsme dokončili tento bod 13. A teď se obracím na koordinátory. Ale myslím si, že budou se mnou souhlasit, že by bylo vhodnější nyní udělat přestávku na čtvrt hodiny, předtím, než budeme hlasovat. Ohledně zprávy paní Lope Fontani. O to více, že tady zatím není a přece jen je obvyklé, aby abychom také dodrželi hodinu, která byla vyhlášena na hlasování. Takže takto jsme rozhodli a omlouvám se těm kolegům, kteří tady již jsou. Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Pokud už všichni zasedli, je 12 hodin, takže začneme s hlasováním. Máme tady hlasování o návrhu stanoviska paní Lope Fontaň k páté zprávy o soudržnosti. Je to stanovisko určené výboru Regi. Odstavec 1 máme kompromis A, který předložilo několik kolegů. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 1, pozměňovací návrh 13, kdo je pro, proti, Takže pozměňovací návrh 13 za odstavcem 1 je ústní pozměňovací návrh paní Šréter, který říká nebo doplňuje následující slova. A strengthening efficient and more visible ESF uh, in this calls comme no, ça, parce que... Ne, ale takhle to být nemůže nemůžeme začínat výrazem in this pursuit, takže by to muselo být calls, in this pursuit on the commission a tak dále, tedy vyzývá členské státy, aby se shodly ve svých jednáních na potřebné částce pro příspěvek do ESF. Je někdo proti tomu? Ne, dobře, takže takto pozdění pozměňovací návrh, hlasujeme o něm, kdo je pro, zdrželi se, uh, schváleno. Pozměňovací návrh 14, paní Cimer, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto, 15, pan Máno, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Po odstavci 2, kompromis B, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 22, kdo je pro? Proti, zdrželi se, ověříme to. Pan Sabrnov nemá svou kartu a já také ne. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Pan Sabrnoch je pro. A já taky. Takže to jsou dva hlasy navíc. 24 pro, 16 proti, schváleno. 23, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 24 pro,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 Špatně jsem se dívala? Takže to ověříme. Všichni hlasovali, končím hlasování. 16 pro, 23 proti, 3 se zdrželi. Děkuji, pane místo předsedo. 37 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Po odstavci 3, 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 43. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 4, kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 44. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Po odstavci 4, návrh 49 ve dvou částech. První část underlines až best practices. A je to bez výrazu, který máte na hlasovacím seznamu. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní návrh 50, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51, paní Šreter a další pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 53. Padá. Stejně tak i návrh 59. 60 byla stažena, takže teď tady máme pozměňovací návrh 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to, takže ověřujeme hlasování o pozměňovacím návrhu 64. Končím hlasování. 29 pro, 14 proti. Schváleno. 65, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 67, který je návrh slučitelný pro, proti, zdrželi se, schváleno. 69 padá, nyní 75. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno, 76, paní Šreter, ten padá, kompromis G, kdo je pro, pro, ti, zdrželi se schváleno. Kompromis H, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 83, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 85 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 86 pro, proti, zdrželi se schváleno, 87 Dobře, tak zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 26 pro, 18 proti, schváleno. osmdesát sedm kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis I, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 94. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 95. Tady máme žádost o oddělené hlasování. První část in accordance with the report. Kdo je pro tuto první část? Proti? Zdrželi se? První část je schválena. Druhá část to je přidání slov similar compulsory use and gender equality. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 96. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Zahajuji hlasování, všichni hlasovali, končím hlasování. 20 pro, 24 proti, zamítnuto. 97, kdo je, ten padá. 98, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99, a, pardon, schváleno. 99, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3 pro, proti, zdrželi se schváleno, 4 pro, proti, zdrželi se schváleno, 5 pro, proti, zdrželi se schváleno, 6 pro, proti, zdrželi se schváleno, 7 pro, proti, zdrželi se schváleno, 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní budeme hlasovat o celém stanovisku elektronickou cestou. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 42 pro a dva se zdrželi. Blahopřejeme zpravodajce. Et nous lui donnons mandat pour... A nyní jí dáváme tedy eh, mandát pro to, aby se snažila u výběru regi dosáhnout toho, aby nehlasoval o globalizačním fondu. Přerušuji schůzi do 15 hodin. Je c'est pas le même combat. Donc, le féminin ne te